colleagues, good afternoon. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Všechny vás vítám a vítám také vzácné hosty. Předtím, než uvedeme první bod na pozoru jednání, tak vás požádám o přijetí pozoru jednání. Za toto přijetí vám děkuji. Co se týče sdělení předsedy a informací o trialogu, tak ty dostanete poslyšení, které nyní zahájíme. Takže ještě jednou vítám předsedy tří agentur tady ve výboru Econ. Požádali jsme vás, abyste nám sdělili své zkušenosti a podali zprávu o své činnosti za poslední rok abyste také hovořili o spolupráci a koordinaci této činnosti se zákonodárci. Také nás budou zajímat eh, priority vaší organizací během nadcházejícího roku. A očekávám, že si také eh, vyměníme názory na nadcházející přeskum SI a na další návrhy, které budou mít buď přímý či nepřímý vliv na činnost některých vašich agentur, také ESMY. Také budeme řešit téma odchodu Spojeného království. Dozorčí orgány předložili nedávno jisté iniciativy, takže i o tom můžeme hovořit. Pan Ria také bude vystupovat jako rotující předseda společného výboru tří agentur a zároveň vysvětlí, jak chce působit ve funkci druhého místo předsedy Rady pro systémové rizika. Tři předsedové předložili písemná prohlášení o činnosti svých orgánů za poslední rok a tato písemná prohlášení jste dostali k dispozici a jsou také k dispozici na e-committee. Jako součást toho vystoupení budou i pojednání o jednotlivých cílích, cílech, ze kterých uvidíte, že tyto agentury za sebou mají poměrně zásadní činnost. A předpokládám, že následně narazíme i na otázku financí v této oblasti vždy podporujeme tyto agentury v tom, aby byly schopny naplnit úkoly, které jsme jim my jako spoluzákonodárci dali. Chceme, aby měli k dispozici veškeré prostředky, které k tomu potřebují. Předpokládám, že budete hovořit i o novém systému, eh, který se navrhuje v tomto přeskumu, takže určitě mě budou zajímat vaše připomínky i na toto téma. Zjevně tady máme před sebou hodně práce, doufejme, že bude úspěšná a že proběhne v duchu výborné spolupráce. Pochopitelně, že ne vždy se na všem zhodneme. V zásadě ale musím konstatovat, že naše spolupráce zatím byla velmi dobrá a za to bych vám chtěl poděkovat. Takže. Já tedy dostanu, já tady jsem dostal úvod, Andrea Ria bude mít 12 minut na svůj úvod a bude také hovořit o svém fungování jakožto místo předseda společného výboru. Andrea má slovo. Děkuji mnohokrát. S vaším dovolením krátce tedy nejprve o společném výboru, který jsme předsedali v roce 2017. Ve zprávě o průřezových rizicích jsme hovořili o třech oblastech. Za prvé fragmentace a nejistota prostředí, regulačního prostředí a funkčního prostředí také se v souvislosti s Brexitem. A, a snažíme se řešit také problematiku Brexitu s tím, že chceme podporovat komplexní přístup. A kromě toho se snažíme více identifikovat potenciální ohrožení finanční stability, především pokud by ta vyjednání, vyjednávání s Velkou Británií nevedla k uspořádanému výstupu. Také nám leží na srdci klesající výnosy, což může mít dopad na širší trhy a ztráty investorů. Nízková ziskovost pojišťovnictví a bankovnictví přes poslední zlepšení je stále problémem. Finanční inovace je určitě bodem, kterým se zabývá společný výbor. Den spotřebitelů, který proběhl v Praze, nám umožní intenzivně jednat s klíčovými zainteresovanými stranami, a to především spotřebiteli. Přesunout tuto akci na jiné místo než naše sídla nám umožnila širší komunikaci se zainteresovanými stranami a budeme v tomto smyslu pokračovat, tak abychom na těchto akcích se dozvěděli i od členů jednotlivých výborů, jaký je jejich názor. Teď, co se týče klíčového informačního dokumentu podle primského nařízení, tady máme technické poradce a společný výbor diskutoval o problémech a politických prioritách, které vyplývají z používání nových technologií ve finančních službách. Nerávno jsme třeba měli diskusy a diskusní podklad k velkým datům a automatizaci ve finančním poradenství. Velká data poskytují výhody, protože produkty následně lépe odpovídají potřebám spotřebitelů a také to umožňuje lepší hodnocení rizika. Nicméně pro spotřebitele z toho vyplývají určitá rizika. Individualizace snižuje srovnatelnost finančních služeb a následně vytváří prostor pro diskriminaci v přístupu ke službám anebo v cenách. Dále jsme konstatovali, že e, robotické poradenství zvyšuje přístup a zvyšuje ziskovost sektoru, ale na druhou stranu není úplně jasné, kdo je za co odpovědný. A spotřebitelé navíc můžou mít problémy s pochopením poskytnutých informací. Zatím jsme ale dospěli k názoru, že stávající evropská legislativa snižuje rizika a že není potřeba další regulaci. Teď, co se týče bojování pr- boje proti financování a terorismu a praní špinavých peněz, tak to bylo naší velkou prioritou. Naplnili jsme mandát, nicméně objevily se další vnější události, třeba teroristické události, a Panama Papers a podobné skandály a to všechno poukazuje na to, že potřebujeme řádně reagovat jako dozorci. Pracovali jsme na vodítkách pro rizikové faktory, které se snaží společně přistupovat k tomuto boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Jsou tam zmíněny faktory, které finanční ústavy mají brát v úvahu, když eh, hodnotí riziko tady těchto dvou trestných činů a také ukazují příklady eh, dostatečné péče. A také eh, hodnotí, jestli prostředí pro řízení těchto rizik ve finančních ústavech je dostatečné. Na základě přeskumu po Panama Papers jsme říkali, že je potřeba posílit výměnu informací mezi příslušnými orgány. A proto jsme navrhli revizi MLD, která umožní více právní jistoty a společný výbor už v tuto chvíli se připravuje na vytvoření společného rámce dozorčí spolupráce. Kromě toho, co se týče rozhodnutí posílit výjimky z IFRS 9, v rámci finančních konglomerátů, tak jsme řekli, že to pro nás činí problém, protože to povede k arbitráži v oblasti účetnictví, ohrozí to rovné podmínky a následně se tím sníží ochrana investorů. A nakonec jsem chtěl přivítat návrh Evropské komise týkající se ustavujícího nařízení SA. Podporujeme rozšíření role společného výboru v oblasti ochrany spotřebitele a investora. Teď, co se týče řídící struktury, tak ta je poměrně těžká, složitá, protože všechno se bude muset schvalovat na třikrát. Když společný výbor působí jako fórum pro výměnu informací, tak je potřeba zajistit zlepšení rozhodování. Především pokud si představujete, že v oblasti ochrany spotřebitelů a investorů se bude posilovat mandát. Není v bankovnictví. Dosáhli jsme dalšího pokroku v zlepšování bilancí a kapitalizace evropských bank. Totež platí i pro kvalitu půjčkového portfolia. Vyplývá to z řady nedávných opatření. Co se týče akcí, tak ty tvoří zhruba 900 miliard euro na evropské úrovni, s čímž že MPR je zhruba 8 ve členských státech je potřeba dosáhnout dalšího pokroku. Dokud máme dost likvidity, tak investoři chtějí více vydělávat a přitom úrokové sazby jsou nízké. Cestovní mapa rady nám umožní více zaměřit tuto politiku. EBE e pracuje na řadě projektů, které by měly zvýšit a, akt, zvýšit e, kvalitu e, sekundárních trhů a přispět tím také k práci Evropské komise. Zavedení verze 9 na začátku příštího roku také povede k zásadním politickým změnám a EBA vydala dvě zprávy, které se snaží vyhodnotit dopad tohoto nového rámce a budou se snažit vyhodnotit připravenost Evropských bank v této oblasti. EBA také sleduje budování kapacity pro eh, zvládnutí ztrát a to tež platí i pro oblast vlastních fondů globální systemické relevantní banky se již blíží k dodržování mezinárodních standardů týkající se kapacity udržení ztráty, které vstoupí v platnost v roce 2019. Nicméně jsou tam pořád veliké rozdíly. A chceme-li zlepšit eh, situaci v oblasti závazků, tak je potřeba, aby revize EBRD byla dokončena a aby příslušné orgány jasně stanovily cíle pro MRL. Ale už teď by banky měly využít pozitivního prostředí v bankovnictví a, a vyřešit toto téma závazku. Je potřeba, abychom měli stabilní pravidla, transparentnost pro investory. To jsou hlavní předpoklady předvídatelnosti fungování nového rámce což umožní řádně nacenit bankovní závazky. Co se týče jednotných pravidel bankovnictví, tak EBA přispělo k CDR a CRR řadu zpráv, včetně zprávy o hodnocení dopadu reform, tak například pákový efekt a, a, a podobně co se týče bankovního sektoru jako takového, ale také i jednotlivých eh, obchodních modelů a půjček eh, do reálné ekonomiky, především malých a středních podniků. Doufám, že tato zpráva bude ve vaší práci velmi užitečná. Teď, co se týče bazilického výboru, tak ten také dobíhá ve své práci, takže mezinárodní normy by měly být brzy hotovy. A EBA se aktivně účastní této diskuse jakožto platforma pro vytváření společných evropských postojů. A pokud bude potřeba, tak pomůžeme také dohodnotit potenciální dopad těchto návrhů. EBA tak Redandu vytvořila vodítka týkající se vnitřní zprávy. A e, musím říci, že to byl velice těžký balíček. Vzhledem k tomu, jak máme rozdílné národní přístupy, a co, banke, jak, co říkali malé banky s jednoduchými modely. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout robustnějšího přístupu a tato pravidla berou v úvahu rozdíly mezi jednotlivými modely a právními formami. Obecně řečeno, snažíme se najít eh, způsob, jak eh, zvýšit proporcionalitu standardů a pravidel s tím, že eh, bychom chtěli zlepšit situaci v pilíři 2 a 3. PS D2, to byla další priorita, umožní lepší autentikaci spotřebitelů a jednodušší bezpečnou komunikaci. Bylo to velmi kontroverzní a získali jsme řadu připomínek od různých členských států a máme za to, že se nám podařilo najít rovnováhu mezi bezpečností a, a hospodářskou soutěží. Také jsme hovořili o určitých eh, návrzích ze strany Evropské komise. Co se týče zavádění nových technologií do, zava- eh, do bankovních služeb, tak to je také důležitá součást našeho pracovního programu. Zrovna jsme vydali širokou zprávu ve Fintechu, kde jsme eh, hovořili o výsledcích inventury inovativních firm a navrhli jsme řadu dalších věcí od eh, autorizace a sandboxingu až po ochranu spotřebitelů. A kromě toho jsme také vydali vodítka týkající se hodnocení rizika informačních technologií, beruc v úvahu větší riziko kybernetických útoků na finanční instituce. EBA také přispívá k cílům a CMU, kromě sekuritizace jsme také nedávno vydali stanovisko k novému obezřetnostnímu rámci pro investiční firmy, který obsahuje doporučení, jejichž cílem je vytvořit harmonizovanou sadu požadavků, které jsou jednoduché, proporční a relevantní vzhledem k povaze investičních firm, které mohou poskytovat služby podle MIFIDu. A nakonec, vzhledem k Brexitu, EBA identifikovala řadu oblastí, které budou potřebovat společný přístup regulační a dozorový, a to ve všech 27 členských státech, tak, aby došlo k jednoduché relokaci a vyhli jsme se regulační spolupráci. A patří mezi to celá řada věcí, a včetně transferu rizika a e, otázky rezoluce a za záruky, záruky, základy a podobně. Stanoví, vytvoříme k tomu stanovisko. Dovedete si představit, že vzhledem k tomu, kde máme sídlo, tak jsme trochu pod stresem. A chci říci, že naši zaměstnanci působí eticky a v této době velké nejistoty, tedy pro ně i pro rodiny, stále aktivně a kvalitně pracují. Od léta jsme zaznamenali, že stále více lidí odchází a to na základě toho, že odcházíme ze Spojeného království. Je potřeba, aby bylo brzo rozhodnuto podle harmonogramu minimálně, kam odejdeme, tak abychom měli dostatečné časové období na to, abychom se přestěhovali. Když se na to podíváme i v souvislosti s návrhem na změnu naší řídící struktury a vzhledem k většímu množství rozhodování na evropské úrovni. To všechno nám umožní se znovu zacílit, restrukturalizovat a nadále obsluhovat zájmy Evropské unie do veškeré míry, která bude možná. Děkuji. Také děkuji a nyní Gabriel Bernardino, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, členové výboru. Já bych se dnes chtěl zaměřit na práci, kterou dělá IOPA v oblasti konvergence regulačních standardů. A na závěr bych se chtěl ještě zmínit o budoucích trendech, výzvách a příležitostech a jaké chceme v budoucnosti řešit. Přes obtížné makroekonomické prostředí historicky nízkými úrokovými sazbami implementaci, implementace eh, solventnosti 2 proběhla hladce díky dobrému plánování a také přechodnému období. Dnes mohu prohlásit, že evropské pojišťovnictví pobírá výhody tohoto nového moderního robustního systému a je tedy mnohem silnější než předtím. Je ale potřeba dále pracovat na koordinovaném dohledu, abychom se vyhnuli arbitrážím a proto EOPA pracovala na vypracování příručky, osvědčené praxe na základě databáze Solventnost 2. A také jsme v kontaktu s dohledovými orgány přešli na otázky, které Eh, nás vedou k tomu, abychom se podívali na některé problémy, které se vyskytly v minulosti, kde neproběhla s uspokojivým způsobem spolupráce mezi těmi domácími a těmi hostitelskými dohodovými orgány. A proto EIOPA chce zahrnout další informační povinnosti a výměnu dat do platformy, která bude sloužit přes hraniční výměně informací, kterou bude koordinovat EIOPA. Na tomto základě jsme, již vzniklo několik takových platform a tím pádem jsme mohli dříve zasahovat v situacích, kde to bylo potřeba a tím jsme změnili možná rizika. Tyto platformy jsou ale eh, dobrovolné a jsou předmětem dohod o vzájemném porozumění mezi eh, regulačními orgány. Stejně tak eh, jsme provedli zase v Rumunsku a Bulharsku, koordinací přeskumu bilancí a dohledli jsme na to, aby byly držány požadavky, které stanovuje evropská legislativa. Některé rozdíly mohou vést k tomu, že budou přijata rozhodnutí týkající se eh, zeměpisného rozsahu poskytovaných eh, modelů a tím pádem i vzniknou i rozdílné požadavky na kapitálovou přiměřenost. A nyní k ochraně spotřebitelů. My vítáme rozhodnutí Evropské komise zahrnout do dalekovaného nařízení eh, většinu eh, našich technických připomínek. Nicméně ne vše tady bylo zahrnuto, zejména tam, kde jde o konflikty zájmu. Budeme dále monitorovat tuto situaci u pojišťovacích firm. Teď máme provedenou první hloubkovou analýzu eh, otázek eh, v oblasti ochrany spotřebitelů a musíme se také zabývat eh, trhem s důchodovými produkty a proto koordinujeme s Evropskou centrální bankou a zahájili jsme nedávno veřejné konzultace týkající se statistických požadavků pro penzijní fondy. Co týče osobních penzí, tady vítáme iniciativu Evropské komise zavést celoevropský penzijní produkt PEPP. E myslíme si, že jeho zavedení bude ku prospěchu všech evropských občanů. Myslíme si, že eh, bude potřeba sledovat implementaci tak, abychom eh, mohli v Evropě mít jednotnou známku kvality. A myslíme si, že by také Evropská unie to měla věnovat dostatečné zdroje. Eh, v prosinci 2016 jsme zveřejnili také výsledky posledních zátěžových testů v oblasti pojišťovnictví, kde jsme měřili zranitelnost eh, tohoto sektoru, zejména na prostředí s nízkými úrokovými sazbami. Eh, vydali jsme řadu doporučení a potom jsme monitorovali jejich eh, implementaci. Náš druhý zátěžový test právě probíhá a jeho výsledky budou zveřejněny na konci tohoto roku. V červenci jsme také zveřejnili naše stanovisko o minimálním rámci harmonizace který pokrývá všechny fáze od přípravy plánování, časného zásahu, likvidace i přeshraniční spolupráce a koordinace. Tento rámec by měl zamezit zbytečným nákladům, které by vyplynuly z nekoordinovaného rozhodování mezinárodními orgány, tak, aby byly eh, evropští občané co nejvíce chráněny. Vzhledem eh, k značným eh, rozdílům v oblasti důchodových systémů EOPA proskoumá eh, založení minimálně harmonizovaného rámce na celoevropské úrovni. A teď k budoucnosti. Stabilní finanční systém s námi počítá, musíme sledovat vznikající trendy, například rozhodnutí Spojeného království stáhnout se z Evropské unie vedlo k zveřejnění stanoviska, kde se vyjadřujeme k tomu, jaký dopad může mít přemístěvání firm eh, ze Spojeného království do Evropské unie <clears throat> s tím, eh, že by měly vzniknout požadavky na to, jestli budou akceptovány nebo ne. Je to potřeba pokračovat finanční integraci, dokončení unie kapitálových trhů a v tomto smyslu EIOPA vítá návrh komise na reformu dohledové architektury. Náš silný eh, mandát pro zajištění konvergentnosti dohledových praktik a posílení eh, nezávislého hodnocení eh, interních modelů jsou správnými kroky v tomto směru. A stejně tak eh, vítáme návrh na zahrnutí udržitelnosti, jakož i technologických inovací v rámci InsurTechu a chceme hrát klíčovou roli v tom, abychom zajistili, že spotřebitelé budou mít prospěch z inovací a budou dostatečně chráněny. Nicméně, co se týče přeshraničních aktivit, bude potřeba ještě silnějšího evropského přístupu. Schopnost vydávat eh, pasportizace služeb by měla vést k solidnímu dohledu těchto aktivit celé Evropské unie a proto musíme jednat eh, důrazněji, pokud to bude identifikováno jako riziko. Stejně tak musíme jednat i preventivně a musíme dát mandát národním dohodovým orgánům, které potom upozorní EIOPu na to, že se zhoršují finanční podmínky některých firm, které mohou mít přeshraniční dopady. Kromě toho naše role by měla spočívat také v identifikaci konfliktu zájmu, to by mělo být posíleno, měli bychom mít zase pro to odpovídající rámec EU. Pane předsedo, Evropský parlament eh, sehrál klíčovou roli vytvoření naší agentury pro dohled nad finanční stabilitou v Evropě. Jsem si jistý, že parlament využije také současného přeskupu nařízení pro naši agenturu, aby zajistil eh, jasné vymezení rolí naší agentury a eh, aby zajistil tedy správný výkon dohledu s viditelnými nebo matatelnými výhodami pro podniky, jakož i pro evropské občany. Děkuji vám za pozornost. Thank you. We'll do our best. Děkuji, vynasnažíme se. Uh, Steven Major. Děkuji, eh, Roberto. Vážený pane předsedo, eh, vážení poslanci Evropského parlamentu. Eh, jsem rád, že mám příležitost vám stručně nasnít eh, klíčové aktivity ESMA v posledních 12 měsících a, některé nadcházející výzvy pro kapitalové trhy v EU a pro ESMU. V tomto eh, kontextu bych rád poděkoval členům tohoto výboru za trvalý a konstruktivní dialog s ESMO. Jsem přesvědčen, že účast ESMy na místních debatách v Ekonu zásadně přispěly k politice politickým debatám eh, v této sněmovně. Dnes, eh, jako v předchozích letech, se zaměřím na čtyři eh, oblasti činnosti ESMA. Jednotná pravidla z konvergence dohledu, posuzování rizik a přímý dohled. Ovšem pro kvůli tomuto účelu se zaměřím na, dva důležit, na dvě důležitá témata. Za prvá implementace MIFIDu a za druhé Brexit. A začnu s implementací MIFIDu 2 a při této příležitosti zdůrazním, jak důležité a zároveň eh, eh, náročné eh, toto celé je na zdroje. Víme všichni, že 3. ledna 2018 se začíná, ale zároveň smím zapomínat, že implementace MIFID 2 Eh, bude zaměstnávat regulátory a finanční sektor ještě dalších řadu měsíců. Eh, ESMA eh, se snažila včas přijmout příslušná opatření, včetně toho posledního, které se týkalo povinnosti obchodníků s deriváty a to bylo zveřejněné minulý měsíc. Musím ovšem říci, že implementace MIFIDu 2 musí být provázena úpravou jednotných pravidel. Vedli jsme eh, debatu eh, s, v rámci ESMA eh, s velkou Mm, řadou v účastníků a chceme tedy připravit podle toho příslušná pravidla. Pracujeme na posílení ochrany spotřebitele. To bylo jednoznačně cílem, nebo jedním z cílů celé reformy MIFIDu. Já jsem i nadále optimistou, pokud jde o naši připravenost fungovat v rámci nového Eh, nových pravidel za necelé tři měsíce. Ovšem nesmíme podceňovat eh, rozsah a složitost celého tohoto projektu a eh, tedy riziko možných chyb v náběhovém období. V ESMA uznává, že jsou tady četné výzvy pro všechny zúčastněné a je připravena veškeré problémy řešit. Zároveň chci poukázat na určitá omezení v rámci eh, ESMA, což si vyžaduje určitou prioritizaci úkolů a projektů. Například nedávno jsme se dohodli s NCA eh, na spuštění z eh, transparenčního režimu a Eh, v režimu pozičních limitů k lednu, eh, k lednu 2018 a některá stanoviska ESMA eh, přijdou až několik měsíců, v nadcházejících měsících, pokud to bude nezbytné. A teď se dostávám k věcem souvisejícím s Brexitem, protože to souvisí s hlavními činnostmi ESMA. Musím říci, že realita na toho, že někteří účastníci na trhu se musí přesunout do Británie, Eh, vyvolalo určité obavy z, eh, v, v arbitráže, eh, regulační arbitráže mezi Evropskou 27 a ESMA a mm, jedna v rámci svých pravomocí. Vydali jsme několik, jedno obecné stanovisko v květnu a tři sektorová v červenci pro investiční firmy Eh, řídili jsme se přísně stávající legislativou a vydali jsme eh, příslušné eh, pokyny v NCA, které řeší příslušné žádosti. Abychom se mohli vyhnout v arbitráži, tak to bude také eh, znamenat vyrovnat se s eh, riziky finanční eh, stability. ESMA velice přesně sleduje oblasti, kde by efekt okraje útesu mohl znamenat vyšší rizika pro investory a zabývá se napravnými kroky. Brexit také spustil širší politickou debatu ohledně, i to v tomto výboru, ohledně toho, jestli ekvivalenčních model třetích zemí je eh, připraven eh, pro tento účel. ESMA eh, začala pracovat na doporučení ratingových agentur ze třetích zemí. Ovšem je třeba zamýšlet se nad horizontálními změnami v legislativě, a to významnými. Máme tady například eh, v nařízení EMIR a vítám také eh, převod eh, dohledových pravomocí ohledně ústřední protistran na ESMA. ESMA by nemusela jenom mm, sledovat vývoj u ekvivalentnosti průběžně, ale také se stát přímým dohledem u eh, prospektů a v eh, referenčních eh, hodnot pro třetí země. Stejným způsobem by dohledové pravomoci ESMA s měrem k neobchodním, tedy pardon, mimo unijním v obchodním místu mohly být zvažovány. Teď se podíváme na vývoj jedno, Unie kapitálových trhů. Kromě pravomocí eh, v eh, nařízení o eh, v prospektech. Budeme i nadále pracovat na investičních službách a v poplacích, zejména pokud jde o přeshraniční kontext srovnávání se s partnery nám umožňuje eh, vyvořit určité závěry, zejména pokud jde o eh, dohledovou eh, praxi. Tyto a další dohledové nástroje, následné dohledové konvergence v nás doufáme, doufáme posílí, abychom mohli posílit ochranu spotřebitele v CU i když na kapitálových trzích je tady svoboda přesídlovat v rámci členského státu a nabízet služby v jiných tak eh, musíme eh, bdít nad eh, souvisejícími riziky. Jedna ze souvisejících věcí v postkrizovém období hm, tady bylo podávání zpráv a sběr dat. Detma, ESMA věnovala významné zdroje do vybudování různých systémů informačních, abychom se vyhnuli v duplikacím a navázali na stávající požadavky. Ještě závěrem ehm, bych ehm, chtěl eh, zmínit příslušné iniciativy eh, pro CEMu. My potřebujeme eh, posilovat evropské trhy a já bych vás chtěl ujistit, že ESMA bude podporovat tyto cíle a těšíme se na další spolupráci v tomto důležitém tématu. Já mnohokrát děkuji těmto tedy pánům třem předsedům a teď se pustíme do dialogu. Nejdříve Burkhard Balc. Děkuji, pane předsedo. Náš výbor eh, už eh, delší dobu eh, se zasazuje o přepracování nařízení o ESA. Teď máme k dispozici návrhy komise. Šest a půl let už máme zkušenosti vy eh, ve svých institucích, my eh, v rámci meziinstitucionální každodenní eh, spolupráce. A teď je tady čas na to podívat se zpět a zamyslet se nad dalším vývojem. My samozřejmě chceme, aby ten systém byl jasnější a abychom vyjasnili vaše, legislativní základ vaší práce a já bych měl nejdříve dvě otázky na Gabriela Bernardina a Andrea Andrew. A protože můžu potom ještě mluvit jednou, tak potom položím ještě jednu otázku. Takže mé otázky jsou následující. Zdá se, jako by eh, Steven Major eh, byl mezi vámi eh, třemi ten nejšťastnější, protože ESMA získala přímější pravomoci dohledu, široký přístup k datům a silná pravomoce, silné pravomoce dohledu, intervence, nebo měla by je dostat. My jsme k tomu byli velice uvolněni a ten, ty dohledové pravomoci jsme specifikovali. Každý sektor má svá specifika a vyžaduje si sektorální a regionální odborné poznatky. Eh, proto se chci zeptat, jestli eh, ta rizika, která má ve své sektorové příslušnosti eh, by mohla na, nalézt, jestli jste vy spokojeni se svými pravomocemi. A panové, znají potom už moji otázku následující. Já vždycky se snažím o proporcionalitu. Komise je tady velice stručná. Možná, že by tady byla třeba v určitá konzultace u obecných zásad. Jak si myslíte, že by se k tomu mohlo více přispět k e, dosažení větší proporcionality? Děkuji. Thank you. Děkuji vám. Kdo by rád začal? Děkuji vám mnohokrát za vaši otázku, pane poslanče. Co se týče dozorových funkcí EBA, tak vzhledem k bankovní unii, v rámci které došlo k centralizaci dozorových eh, úloh bankovnictví, jsme v trochu jiném světě, takže Unie kapitálových trhů přirozeně bude vyžadovat podobnou centralizaci úloh v oblasti kapitálových trhů. Takže tady nevidím žádný rozpor mezi oběma. Už se o těchto návrzích nějakou dobu diskutuje. Některé dozorové úkoly má na starosti EBA a z důvodu naší struktury jsou těžko proveditelné. Například zátěžové testy, eh, případně porušování evropského práva. A návrh Evropské komise by tady stanovil strukturu, která by nám umožnila lépe naplnit tyto úkoly. Upřímně řečeno, správní struktura ESA byla vytvořena tak, že tyto orgány na sebe vzájemně budou tlačit, k čemuž následně nedošlo. Proto si myslíme, že je potřeba tomu tu strukturu přizpůsobit. Co se týče proporcionality, tak o té se hodně uvažuje. My se do těchto diskusí snažíme zapojit. Třeba v oblasti reportingu druhého a třetího pilíře, tak stále více bank si stěžuje na to, kolik informací musí vykazovat. My navrhujeme, že bychom se mohli ještě dále snížit, snažit snížit zátěž z této oblasti, aniž bychom museli jednotlivé požadavky měnit podle velikosti a složitosti. Děkuji mnohokrát. Jenom tři věci. Za prvé k návrhu Evropské komise. První pozitivní věc je, že se komplexně zabýváme obezřetnostním dozorem a dozorem fungování těchto organizací. Jsou to oblasti, které jsou propojené a proto to vnímáme pozitivně. Teď, co se týče dozorových kompetencí, tak co se týče pojišťoven, tak tam nemáme žádnou, žádný eh, jednotný, žádnou unii pojišťovnického trhu. Takže doufáme, že tady dostaneme velké pravomoci v oblasti zbližování Určitě se zabýváme dozorovou činností a čím více, tak tím více vidíme, že je potřeba v této oblasti více udělat. Proto potřebujeme silnější mandát. A to především v případě přeshraniční činnosti. Tam občas na sebe narážejí různé zájmy a jediný hlas, který se bude stavět za držitele evropských pojistek bude EIOPA a to bude potřeba zde řádně nastavit v tomto přeskumu. Proporcionalita, za tu se bíjí od samého začátku své činnosti v této funkci. Myslím si, že i na regulační úrovni jsme udělali mnohé. Především co se výkaznictví týče, tak tam jsme hodně pracovali na proporcionalitě. Ale často u proporcionality podceňujeme otázku dozoru. Protože řada proporcionality musí být nejenom regulační povahy, ale také toho, jak se zavádí regulační rámec v praxi. A tady existují různé přístupy k proporcionalitě z dozorové strany. V tuto chvíli probíhá vzájemné hodnocení týkající se klíčových funkcí systému řízení a zprávy. I zde narážíme na různé přístupy proporcionality hlavních funkcí u jednotlivých států. Takže jde nejenom o regulaci, ale také o implementaci a následné sledování. Tam si myslím, že můžeme dosáhnout daleko lepšího dodržování zásady proporcionality. Jenom velice stručně budeme mít na vás otázku později. Myslím si, že pan poslanec také chtěl, abych se vyjádřil k otázce proporcionality, takže jenom velmi stručně. Myslím si, že je velice důležité využít zkušenosti a informací, které máme a zkušeností, které máme z implementace pro zlepšení stávající legislativy. Jsem spokojen s Emirem, Emirem druhá verze, v rámci kterého jsme se také dívali na zátěž pro malé finanční ústavy, možnou výjimku pro ně a případná rizika s tím spojená protože proporcionalita se vždy musí vážit, považovat s případným rizikem, který malé firmy mohou přinášet. Takže je potřeba přistupovat k legislativním novelizacím na základě důkazů. Hodnocení probíhá, následně můžeme legislativu zlepšit. Datová problematika je v tuto chvíli dosti složitá, je tady zátěž pro malé podniky a rozhodně by to chtělo trochu zjednodušit. Paní Perez, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vy jste tedy odprezentovali svůj program práce a myslím si, že řada otázek se bude právě týkat návrhu Evropské komise. A v tomto smyslu by se chtěla vrátit k otázce zprávy a řízení. To je určitě otázka zásadní. Když se podívám na vaše zkušenosti a na vaše pravomoci v globální architektuře těchto agentur, tak se táží, jaké pravomoce vám nejvíce chybí. Máte za to, že návrh Evropské komise se ubírá správným směrem, i včetně otázky mediace. Jste v Evropském parlamentu, což tedy ukazuje, že je pro vás náš dialog důležitý. Máme určité zkušenosti a máte určité zkušenosti s tím, jakou roli může Evropský parlament hrát ve vaší nominaci. A z toho důvodu se vás také táží, jestli máte za to, že návrh komise je zde uspokojivá. Předpokládám, že mi tedy odpovíte ne, ale odpovědět pochopitelně můžete tak nebo onak. Děkuji vám mnohokrát, paní poslankyně. Co se týče řízení, tak tam mám jenom pár připomínek. Podívejme se na regulační problematiku a obecně na vývoj našich ESA. Já mám pocit, že ten systém slušně funguje. Ten systém stávajícího řízení. Ale určitě je potřeba, aby se to posunulo v oblasti dozorové. A čím více se bude rozšířovat mandát v této oblasti, tím více bude potřeba přizpůsobit tomu řídící strukturu. Protože bude potřeba některá rozhodnutí činit rychle a za stávající situace v podstatě rozhoduje. Ale u TRIPSu jste se nebyli schopni rozhodnout. Ano, no to máte pravdu. Protože e, různé strany se na to dívaly různě. A myslím si, že to opravdu byla dosti jedinečná situace, ke které tam dospělo. V každém případě si myslím, že bude potřeba upravit v oblasti dozorových tuto strukturu. Teď, co se týče mediace a porušování evropského práva, tak tady si myslím, že máme dobré zkušenosti s mediací. Teď, co se týče porušování evropského práva, tak to musím že říci, že je opravdu atomovka. těžko dozorce bude porušovat evropské právo. Takže si myslím, že potřebujeme mít v mandátu další pravomoci, které by nám umožnily z evropské strany lépe rozhodovat. A nemyslet si, že úprava porušování evropského práva to všechno vyřeší. Pokud mohu, tak jenom pár příkladů. Třeba k mediaci, kterou jste zmínila, paní poslankyně, a myslím, že velmi správně, protože to je klíčová otázka. My jsme se setkali s řadou případů, kdy jsme věděli, že existují rozpory eh, v domácích a hostitelských orgánech a v podstatě ty orgány se dohodly, že se nedohodnou. Jinými slovy, došlo k určitému přes, překrytí těch rozhodnutí na úrovni mateřské a celžené společnosti a jejich rozdělení. Tedy těch rozhodnutí. V takovýchto případech nemůžeme udělat nic. Návrh Evropské komise je v této oblasti ambiciozní. Ve všech případech společného rozhodování totiž zavede povinnou mediaci v případě sporu tedy že nedojde k vydávání rozporných rozhodnutí mezi těmito dvěma stranami. Týká se to pilíře dvě, kapitálu, likvidity, a schvalování fúzy a podobně. Takže je to dost zásadní změna. Takže ptáte-li se mne na to, jestli tyto návrhy jsou adekvátní, tak musím říct, že kdybych to býval psal já, tak bych to asi napsal trochu jinak, ale zatím jsem spokojený protože myslím, že tento systém řízení funguje v některých oblastech dobře, v jiných oblastech méně. Ale ani jeden z vás neodpověděl na tu otázku o Evropském parlamentu. Jestli se vám líbí, jak návrh Evropské komise definuje roli Evropského parlamentu. Tak tedy k první části vaší otázky o řízení těchto orgánů. Ono to vyplývalo z předchozích vystoupení. Co se týče jednotných pravidel, tak tam stávající řídící struktura funguje celkem dobře. A to je odraženo i v tomto návrhu. Rádi bychom, aby se situace posunula ve smyslu větších pravomocí a dalších zdrojů v případě ESMY, by to bylo potřeba u dozorové konvergence a přímého dozoru. To je oblast, kde potřebujeme více pravomocí a následně to má dopady i na naši strukturu. Stávající model funguje celkem dobře A v souvislosti zvýšen, se zvýšenými pravomocemi se budeme muset zamyslet i nad eh, řídící strukturou. Byla by škoda, kdybychom změnili jenom řízení a nikoli pravomoci. To by totiž mělo negativní dopad na to, jak akceschopné naše organizace budou. Protože na jednu stranu se na to můžeme dívat tak, že systém posilujeme, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že tím posilujeme jednu hladinu, na které se musíme dohodnout co se, o tom, co se předloží dozorčí radě, ale tady v tomto případě vlastně rozhodují předsedové. Takže já myslím, že je potřeba nakombinovat navýšení pravomocí, prostředku a také paralelně změnu v řídící struktuře. Já se omlouvám, já jsem nepochopil tu otázku, takže jenom velice stručně. Já mám za to, že co se týče jmenování předsedů evropských agentur, tak role Evropského parlamentu je zcela zásadní. A už jsem to říkal celé roky, zvyšuje to naši legitimitu, zintenzivňuje to naši odpovědnost a myslím si, že by bylo zcela zásadní to v této oblasti přizpůsobit. Děkuji. Kizbembe, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. ECR má pouze jeden, jednu možnost vystoupit, takže mám jednu otázku na vás všechny na vás každého. Co se týče EBA, tak vztah mezi EBA a SSM. Tady by mě zajímalo, do jaké míry podle vás funguje vzhledem k tomu, že Evropský parlament má klíčovou roli při vytváření obou těchto institucí. A můžete se prosím především zabývat případem špatných půjček? Máte pocit, že v této oblasti to funguje, ta spolupráce se SSM dobře, nebo se dá něco změnit a zlepšit? Pro pana Berenina mám následující otázku. Ten termín únor 2018, eh, který jste zmínil ve svých příspěvcích pro směrnici o distribuci eh, pojištění. Aktiv přenesené pravomoci zatím nebyly schváleny a proto se táží, jestli můžeme skutečně očekávat, že bude naplněn tento termín pro eh, implementaci v únoru příštího roku a jak jsou informovány zainteresované strany o probíhající technické práci, vzhledem k tomu, že ten termín je velmi, velmi krátký. A co se týče ESMY, tak tam pochopitelně pan panu předsedovi taky nic neodpustím, protože MIFID 2 nás čeká na začátku ledna. A proto bych se zeptala, jestli máte informace o tom, jak v tuto chvíli vypadá situace s novým informačním systémem a databází, která se jmenuje FRITZ. Takže tam to probíhá tak, jako má, podle harmonogramu. A navíc tedy blíží se lednové datum pro implementaci a odvětví a odvětvový tisk se stále více zabývá touto problematikou, protože se blíží implementace. A říkají třeba, že marže FXu v tuto chvíli se odpichují od země a to tež platí i pro režim SI u kapitálu. A mnozí říkají, že je situaci potřeba dále řešit a zajímalo by mě, jestli o tom komunikujete s Evropskou komisí a jestli dostáváte dostatečné reakce ze strany Evropské komise, abyste reagovali na tady tyto pravidelné připomínky. Děkuji vám. Výborná otázka. Děkuji. Obecně řečeno lze říci, že ještě pořád eh, nemáme jasně definovaný vztah s SSM. Až dosud jsme byli nebo žili v určité představě, že to je regulační orgán jako, nebo dohledový orgán jako každý jiný. Nicméně, zejména po vystoupení Británie z EU, to bude mít na starosti 99% aktiv EU a to rozhodování a interakce mezi jimi a námi v oblasti řízení asi nebude z celé řady důvodů jednoduché. Jestli chcete, můžu to doplnit. S eh, tady máme od začátku úzkou spolupráci protože máme společný cíl, jak vyřešit eh, tento problém, když tomu přistupujeme z jiného úhlu pohledu. Oni se to snaží opravit z vrchu, protože využívají zkušenosti na národní úrovni a vytvářejí pokyny pro to, jak posílit eh, dohledový tlak eh, na banky, ale my se zaměříme spíše na tržní neefektivnost nebo na to potřebuje vytvořit sekundární trh. Takže nám jde zejména šíření dá transparentnost a podobné věci. Dále bych řekl, že teď máme také mandát od rady vytvářet pokyny o PLS na základě již existujících pravidel od SSM. Asi by bylo ideální, kdybychom měli rámec, kde by ten proces šel vždy z vrchu dolů, tedy od legislativy přes různé prováděcí předpisy až po implementaci, ale eh, někdy to funguje i opačným směrem. Musím také říci, že mám určitou sympatii pro SSM. I ti musí eh, koordinovat různé praktiky v členských státech, které spadají do jejich eh, pravomocí a proto se snažíme co nejvíce spolupracovat. Jinak eh, ty cíle v této vlastně máme všichni stejné. Tentokrát to nevypadá, že by čekali na ty vaše pokyny. Další. Děkuji za vaši otázku. Co se týče implementace, to je pro nás zásadní věc. Hodně jsme na tom pracovali v poslední době a teď je na čase splnit to, co je napsáno také v těch směrnicích, tedy poskytnout odbornou odborné rady komisy. My jsme hodně konzultovali s účastníky trhu, prováděli jsme eh, veřejná slyšení, veřejné konzultace, ale také různé neformální osvětové aktivity a v určitém smyslu jsme tu naši práci odvedli řádně, abychom co nejvíce byli v kontaktu s účastníky trhu, takže nás asi nečekají nějaká překvapení. Nicméně, implementace změn, jako je tato, změn tedy celého režimu, jde vždycky o možnosti v oblasti IT, tedy možnost, jak tyto e, změny řádně zavést do systému. A my ještě pořád musíme se snažit pochopit, jestli všechny členské státy budou eh, moci v únoru 2018 do tohoto vstoupit. My máme určité signály, tedy až dosud eh, eh, nic definitivního v tomto smyslu jsme neměli, ale myslím, že to určité určitá známka, jak to bude vypadat v budoucnosti. Měli bychom jim vždy dát více času od toho, kdy dokončíte regulační práci po ten okamžik, kdy má eh, začít eh, implementace čistě z pohledu operacionality, operability eh, informačních systémů. Děkuji vám za vaši otázku. Nejprve k tomu velmi zajímavému IT projektu, který vyplynul eh, z té povinnosti členských států na základě toho, že komise některé ty pravomoce dává přímo esně, aby posílila celý ten rámec bez toho, aby se to dělalo časově náročným způsobem, ale stejně, stejně musíme se postarat o to, aby to dobře fungovalo, aby to bylo implementováno včas aby to eh, vykonávalo ty funkce, které to vykonávat má od únoru 2018. A já vás mohu ujistit o tom, že v tomto projektu jsme propojili asi 300 obchodních míst, eh, abychom tam měli všechny potřebné údaje. Reference, to, ta databáze byla finalizována v červenci tohoto roku a zatím eh, všechno probíhá včas a jak víte, od roku 2018 v závislosti na typu finančního nástroje budou muset být zveřejňovány všechny kalkulace a další informace, ale ještě předtím, protože v lednu 2008 už musí fungovat MIFID a v té době už budeme mít zveřejněny některé ty kalkulace o transparentnosti a chceme, aby všechny byly k dispozici ještě před koncem roku. Klíčový prvek je no, implementace Terc, ale také jde o kvalitu těch dat, která jsou zveřejňována, které dostáváme od těch obchodních míst. Takže si to bude vyžadovat i jejich spolupráci. Aby ty kalkulace, které z těch jejich systémů vycházejí, eh, byly spolehlivé. Ale podle našeho názoru to tak zatím je. K režimu SI, to je režim, který vede k méně transparentnosti než u regulovaného trhu nebo MTS. A proto se musíme postarat o to, aby tyto SE, SEIA e byly využívány jako mezery a snižovaly význam MIFID 2. Chtěl bych se zmínit o třech krocích, které jsme již podnikli společně s ikonem. Jsme zavřeli jednu mezeru v legislativě na základě iniciativy Markuse Ferbera A to jsme vyřešili eh, prováděcím předpisem, který teď komise představí. Tam šlo o to, že by ty firmy se propojily a společně vlastně vytvářely nějakou představu o multilaterálním obchodování. Nedávno jsme také zveřejnili odpovědi na otázky v případě SI, které budou muset zveřejňovat eh, své informace o daném uskutečněném obchodu ve stejném eh, čase jako celá platforma. A potom Jde o daňový režim, který eh, by mohl aplikovat i na ten systém eh, před provedením obchodu u těch SI. Philip Lambert. Děkuji, já mám tři otázky pro všechny tři z vás a potom mám ještě možná jednu pro pana Andrew. Nejprve k Brexitu. Myslíte si, že s těmi zdroji, které máte, jste schopni zajistit eh, monitorování toho, co bude Británie dělat, protože ty legislativy se postupně asi budou od sebe odchylovat po Brexitu, ale je důležité, abyste splnili svou misi monitorování vývoje, zejména z perspektivu na uznání ekvivalentnosti, tak abyste na to měli dostatek zdrojů. Druhá otázka také se týká zdrojů. Eh, spokojen s tím režimem nízkého financování tím, že by se to opíralo o dohledové poplatky. Tady by mohly vznikat potenciálně konflikty eh, zájmu. A třetí otázka. A tím se vracím k tomu, co říkala Pervanš o systému řízení i u EPI. Jsme svědky toho, že RTS eh, je teď zablokováno. To se opírá o článek 24 BRTS mohl zahrnovat a hodnotit rizika také o e, nemovitosti, a zatím nebylo možné přijmout ta nová pravidla. Myslíte si, že ten nový systém řízení by vám umožnil ta rozhodnutí přijímat rychleji? My jsme vždycky byli proto, aby vy jako předsedové jste měli speciální pravomoce. Tak to ale nevypadá podle toho návrhu komise. Pane Andrea, vy budete mít důležitý úkol před sebou, samozřejmě, nejenom vy ale vy jste ve Spojeném království, takže nemůžete ignorovat eh, debatu, která tam probíhá. Jména John Vickers v poslední době velmi hlasitě upozorňoval na potřebu zjednodušit eh, dohled nebo regulace, protože pokud budete víc závazné, eh, eh, závadný, závazný poměr zadlužení, tak v určité výši, tak vám to zjednoduší práce s tím hodnocením. Myslíte si, že by to pomohlo, aby všechny banky byly odolnější? Nejprve ESMA. Ale máte na to tři minuty. Já to mohu říct si velmi stručně. Co se týče těch eh, zdrojů, Myslím, že už ve svém vodním vystoupení jsem řekl, že v některých věcích, jako je MIFID 2, tam jsme to postupně museli zavádět. Bylo by dobře, abychom měli ty zdroje eh, dostatečné pro to. O Brexitu půjde nejenom o to období po odchodu Británie, ale již nyní se na to začínáme připravovat a zahrnuje to hodně našich, eh, zabírá to hodně našich zdrojů a času. Pokud máme mít spolehlivé hodnocení rizik, ke kterým to může vést ohledně stability, tak se to bude vyžadovat značné množství zdrojů a museli jsme tedy snížit prioritu u jiného typu práce, abychom eh, tato rizika hodnotili co nejdříve. V našem pracovním programu ale také jasně ukazujeme, kterou část nemůžeme udělat, protože nemáme dostatečné zdroje a něco z toho také zahrnuje, to říkám naprosto otevřeně, některé právní závazky. Například povinnosti ohledně databází, jak to vyplývá z legislativy přijaté zákonodárcemi. Ale jasně říkáme, že to nejsme schopni provést. Takže potřebujeme více zdrojů. Návrh komise v tomto smyslu je dobrý krok ku předu a my podporujeme ty ta čísla a ten směr, jakým se vyvíjejí. A teď, k, co se Brexitu týče, a té možnosti posuzovat ekvivalentnost, již nyní je to těžké udělat s těmi zdroji, které máme a monitorovat ten regulační rámec v těch zemích, kde například už došlo k rozhodnutí o ekvivalentnosti. Pokud v důsledku Brexitu vyvstanou tyto otázky také v souvislosti se Spojeným královstvím, tak to bude ještě složitější. Ale chtěl bych vás ještě upozornit na jednu věc, která podle mě je velmi relevantní. Až e, dosud u ekvivalentnosti jsme se vždycky zaměřovali na vývoj regulace. Ale já si myslím, že musíme přejít i k e, monitorování implementace, protože tady vznikají rozdíly. Stejně tak to máme i v Evropě a proto bychom měli mít eh, posílený mandát. Tam, kde dojde k rozhodnutí o kvalitnosti, mít možnost monitorovat implementaci toho režimu, jak má fungovat, protože eh, tady vznikají rozdíly. A upřímně řečeno, na to ty zdroje nemáme. A i ten návrh komise, aspoň co se nás týče, není dostatečný. A nebude stačit na monitorování implementace. Co se financování týče, my vítáme ten přístup k toho mít větší podíl financování ze soukromého sektoru. Struktura našeho financování není úplně ideální, ale je důležité, abychom zajistili, že budeme mít nějaký vyvážený proces eh, rozhodování o tom, jaké poplatky budeme vybírat, protože pořád budeme fungovat eh, v Evropě. To rozhodnutí vždycky přijme eh, rozpočtový orgán, tedy Rada a parlament ale je asi důležité, aby to bylo propojeno s nezávislostí, tak jak to dnes v tom návrhu komise také je, aby nedocházelo k nějakému vněšování ohledně rozhodnutí na úrovni příslušných orgánů a těch rozhodnutí, které ty orgány přijímají. A tu nezávislost musíme zachovat, protože může dojít ke změnám a je potřeba tu nezávislost udržet. Ještě. Já už tomu eh, nemůžu nic doplnit. Monitorování ekvivalentnosti je velmi intenzivní, velmi to náročné na zdroje a protože to bude mít své dopady. Co se týče konfliktu zájmu, je hodně dolových orgánů, které jsou financovány soukromého sektoru. Je to možné řešit. A teď k RTS, co nám teď eh, eh, zůstalo na stole, komise to pořád může vydat sama. Pokud my to nedodáme do té lhuty, tak eh, komise může to spustit tak jako tak. My jsme tu přípravnou práci odvedli, fungovat to může. Jestli nám chcete dát nějaký hlasovací, hlasovací pravomoc, tak i my v tom máme určitý konflikt zájmu. Jinak souhlasím s tím, že by bylo dobře, kdyby tady bylo více evropského rozhodování také u stanovování standardů. To je můj osobní názor. A ještě k otázce o panu Vikersovi. Tady teď máme eh, dva extrémy v té debatě o kapitálu. Na jednu stranu si ten sektor stěžuje, že to je příliš eh, vysoko nastaveno, že to škodí ekonomice, a na druhé stranu tady, na druhé straně tady máte také velmi Eh, značnou část těch akademických nebo specialistů, kteří říkají, že ty úroveň kapitálové přiměřenosti by se měla změnit. Takže my teď máme relativně vysokou přiměřenost, ale zvládnutelnou. A je tam, eh, nebo zohledňuje se také další typy kapitálu, tedy nástroje, které by se mohly konvertovat eh, do kapitálu. A pokud se nám podaří, aby to dobře fungovalo, tak si myslím, že naše pravidla jsou dobře nastavená. Pokud budeme svědky o odepisování těchto nástrojů a zjistíme, že to nefunguje, tak asi zjistíme, že ta kapitálová přiměřenost není nastavena správně. Děkuji Marko Valli. Děkuji Marko Valli. Děkuji vám. Já jsem se chtěl vrátit k otázce NPL, to znamená nedobytných úvěrů. tomu, eh, co bylo eh, zveřejněno k SSM na začátku týdne. Vy jste říkali, eh, že Rada dala EPA jasný mandát k zveřejnění obecných zásad a já jsem vás chtěl požádat, abyste to rozvedli. Je ten mandát ke zveřejnění zjištění EBA v v létě 2018 jeden z důvodů, který dotlačil SSM aby se tedy dostal do této fáze, to vedlo eh, k eh, nejistotě na trhu. Čili eh, tady byla spousta otázek k skutečné motivaci. V Itálii jsou tady ti, kteří se s tím napakují v kapsy a víme, že tři, eh, jsou to tři, čtyři velké subjekty, které zpravují NPL, tedy eh, ty nedobytné úvěry. Já si myslím, že je důležité jednat eh, v klidu, protože byste s ním mohli rozbourit trhy. V minulosti bylo investováno stovky milionů eur do vyčištění trhu od nedobytných úvěrů, ale Itálie zaostává a já si myslím, že to zkresluje konkurenci. Je to nesmírně, eh, nesmírně zkreslená konkurence potom a Evropská komise by potom tedy měla k tomuto zaujímat nějaké stanovisko. Musíme pochopit, jestli tady eh, nenarušujeme nějaký velice velký trh. Nad tím nemůžete mávnout rukou a to ovlivňuje celou ekonomiku. aktivům a eh, druhé a třetí úrovně. Budou budoucí zátěžové eh, zkoušky eh, obsahovat konkrétní kroky k posouzení těchto aktiv v evropském bankovním systému? Protože víme, že z pohledu některých analytiků na trhu tohle se nepřijímá řádně. Takže se chci zeptat, co eh, eh, plánujete, jestli eh, budete vydávat konkrétní pokyny k těmto instrumentům. Děkuji, pane Vali. Já se znovu pokusím vysvětlit interakci mezi SSM a našimi obecnými zásadami. SSM odvedla velký kus práce, kterou řada lidí pochválila. A tam eh, byly pokyny tedy eh, k eh, tomu, jak aktivně banky mají zpracovat ta portfolia nedobytných úvěrů. Pracovala to pracovní skupina vedená s zástupcem Irska, který přispěl těmi zkušenostmi a získalo si to velký, velkou podporu v obci bankovního dohledu. A na základě těchto pokynů nám navrhla rada, že bychom mohli tedy pracovat dále. Ty byly zatím omezeny jenom na instituce pod dohledem SSM a mohli bychom je rozšířit na další instituce i za rámec bankovních institucí. Čili ty naše eh, obecné zásady navazují na práci, odvednou už SSM a rozšířují ji na celou Unii. My začínáme pracovat v této oblasti a jak nás požádala rada, eh, plánujeme dokončení té práce v roce 2018. SSM eh, teď eh, tedy doplnila tyto obecné zásady a tyto obecné zásady se zaměřují jenom na ty nové toky nedobytých úvěrů, čili na, ne na to základní portfolio v tuto chvíli. A jejich cílem je vyhnout se tomu, aby se přehnaně navršily tyto eh, úvěry před další krizí. Čili eh, to je teď předmětem eh, veřejné konzultace, jak toto práci začlenit do našich pokynů. V zásadě jde o to, tedy ta zásada není špatná ale je třeba sledovat to, jak se to bude uplatňovat v praxi. Pokud se podíváte například na trh v USA, který je obecně chválen za vyřešení nedobytných úvěrů velmi rychle, tak máte i jejich úřední standardy a pokyny SEC, SEC, pardon, a to, jakým způsobem se to odepisuje po kolika měsících. Takže my se teď musíme eh, mm, podívat na praxi v ehm, Evropě a zamyslet se nad tím. Pokud jde o ta aktiva a úrovně 2 až 3, tak ano, to eh, dopracujeme tu metodiku v říjnu a zveřejníme ji. A bude to tedy součást našich obecných zásad. Připomenu vám, že tohle není nástroj oceňování. To ocenění eh, máme od začátku, tedy a potom jej eh, vystavíme té zátěži. Takže eh, pokud je špatně, tak eh, potom i ta zátěž dopadne špatně. Děkuji, Gabriel Mato. Ne, omlám se. Pan Ne, ne, nemusíte, nemusíte. Tak, Gabriel Maton. Děkuji, pane předsedom. Rád bych eh, přivítal všechny tři řečníky a doporučil bych vám eh, pokračovat tím směrem eh, jako do posud. Nejdřív se tam pana Henry. Určitě budete souhlasit, že ten eh, systém ekvivalence třetí eh, země, který by zajistil eh, bezpečnost pro banky fungující, nebo stabilitu bank fungujících mimo EU, bude klíčovým, klíčovou příležitostí zlepšit ten stávající systém, který se týká evropských bank, jak komise, tak EBA. Mm, mm, mm, prostě se hovořili o dalších zdrojích, ale bylo řečeno, že je třeba tedy pracovat na tom systému ekvivalence e, ze třetích zemí. Můžete schrnout ty plány a lhůty e, ve stávajícím procesu na e, uznávání třetích zemí? A vzhledem k odlišnostem u těch různých vstupních bodů, jaké řešení si myslíte zajistí v praxi to, aby ty jednotlivé modely podnikání eh, byly životaschopné, to znamená ty eh, vícečetné body vstupu a jeden eh, bod vstupu. A pro pana Bernardína mám následující otázku. EOPA posílila snahu dohlížet nad pojišťovny z určitých zemí. Víme, eh, kolik je, eh, kolik ten celkový objem. Já bych se chtěl zeptat, podle jakých kritérií jste postupovali a při tedy rozšiřování eh, té své činnosti. A pokud jde o to poskytování služeb zdarma, tak řada z nich poskytují subjekty, které nejsou založené v zemi původu. Jsou zřízené tedy nějaký, jak vidím, že přikybujete, takže eh, Jopa asi je vědomá té situace a chci se vás zeptat, jak to vidíte. Mnohokrát vám děkuji. Pokud je o tu ekvivalenci, tak na tom, eh, na tom pracujeme. Ano, máme spoždění. Dostávám eh, docela často dopisy od šéfů, eh, guvernérů a šéfů eh, dohledu ze třetích zemí, žádající nás, abychom uznali v ekvivalenci jejich jurisdikcí. Vzhledem k tomu, že evropské banky jsou přítomné v těch zemích a to, že ta neexistence ekvivalence může ovlivnit financování jejich ekonomik. Jak říkáte, je to otázka zdrojů. Měli jsme na to jednoho člověka, ten nás odešel a neměli jsme nikoho, kdo by ho nahradil v posledních letech. Čili to je taková realita a v našem e, životě. Ale teď e, znovu nabíráme Zahájili jsme dva nové procesy eh, ekvivalence v pátek minulého týdne. Takže eh, pracujeme na tom znovu a chápu, že musíme být rychlí, protože eh, ta ekvivalence třetích zemích musí být uznána do konce příštího roku, abychom se vyhli tomu, aby zadlužení těchto zemí nebylo předmětem nepreferenčního přístupu, pokud jde o eh, kapitálové požadavky pro banky. Pokud jde o PSP, tak si myslím, že obecně jako dohled a jako orgán likvidace a řešení problému musíme být neutrální, pokud jde o eh, to, jak se banky budou strukturovat, pokud jde o ten jednotný vstup nebo vícečetný vstup. Eh, spíš musíme plány, mít plány řešení, tak abychom věděli, které orgány eh, budou eh, fungovat eh, nebo budou jednat, ať už si banky zvolí cokoliv v případě krize. Děkuji vám. Já chci říct, že ze Solence 2 a těmi požadavky na podávání informací tisíce firm posílá informace národním orgánům a my jsme takové informační centrála, tak to nám poskytuje samozřejmě mnohem eh, lépe eh, přehled o biznisu v celé Evropě. A je to lepší než v Evropě samozřejmě mnohem. Protože v minulosti každý dohled nám předával, eh, nebo předával informace hostitelským zemím a upřímně řečeno většinou času to neproběhlo. Takže teď máme tohle centralizováno v Evropě a, a my eh, podáváme národním orgánům eh, poprvé informace o tom, kolik se v hostitelské zemi toho dělá. A Vzhledem k tomuto a vzhledem k eh, naší rozšiřující se roli dohledové nad tím, co se děje na trhu, tak my jsme opravdu zaznamenali několik situací, kde došlo k platební neschopnosti. A Zvýšilo to také tedy naše kontakty po celé Evropě a tady jsme využili tuto platformu. A proto je velice důležité, jak jsem eh, říkal eh, ve svém eh, příspěvku, abychom si byli vědomi těchto případů ještě před tím, než dojde k insolvenci, protože jinak budeme mít takovou koordinaci supervize, tedy dohledu, ale nebudeme o tom vědět, až dokud nebude příliš pozdě. Čili tam jde o to, abychom ten prvek měli už v tom nařízení, aby kdy ty národní orgány budou muset nám něco říct, když eh, se něco pokazí v přeshraničním kontextu. Další problém, na který jsme narazili, který eh, určitě není optimální vzhledem k vnitřnímu trhu, je, jsou eh, různé způsoby, jak například vypořádat ty požadavky na vhodnosti hodnosti a při, přijatelnosti, tak jeden člověk eh, může být hodný v jedné zemi a nevhodný v jedné zemi. A to vede k eh, velké nesoustavnosti a eh, k těm prapodivným modelům, o kterých jste hovořili. Takže my víme o těch situacích, teď máme mnohem lepší informace, ale také potřebujeme silný mandát v našem nařízení, tak, aby tady byl nějaký evropský orgán, který Eh, bude sledovat eh, všechny eh, pojištěné, zejména v tomto typu podnikání. Tak já se teď položím otázku panu Enviovi a, jednu a předsedovi ESMA. Vy jste hovořil o otázce nedobytných úvěrů. Já tam vidím dva odlišné problémy. Jeden je právní metodický, Souhlasím, že to nejjasnější by byla eh, legislativa, eh, pokyny, eh, regulátoři, tak to není. A my to samozřejmě budeme muset přeskoumat, ten právní základ toho, co je, myslím, na nejvýš pochybné. To se, na to se vlastně ptám. My prostě nemůžeme udělat to, aby se byl Eh, tady eh, určitým eh, obchodním prostorem, protože jinak bychom tady byli na nic. Ecofin se ptal na toky těch nových nedobytných úvěrů. Tady nešlo o nové zátěže, ale nové úvěry. Takže také starý úvěr, který se stane nedobytným. A potom je tam taková divná věta v té tiskové zprávě, kdy SSM, který eh, nazna, naznačí něco který k té stávající zásobě a vytvořilo to určité vlivy na trhu. Takže dává smysl použít eh, stejný přístup eh, k tomu portfoliu a k tomu stávajícímu toku novému, těm starým a novým. protože tam eh, jde o to, aby eh, tržní hodnota byla trošku eh, blíže k té skutečné hospodářské hodnotě. Myslím si, že kdokoliv, kdo si myslí, že by se to mělo řešit nějak jinak, než ty stávající pokyny, tak by určitě zvažoval jiné opatření. A to by mohlo vést k problému. K větší problému, než to vyřeší. A druhá krátká otázka se týká nového úkolu k CCP, k ústředním protistranám. Jak to vnímáte? Já teď studuji ten návrh. Máme tady e, výkonnou radu, ale také e, výkonné zasedání, takže takové dva šéfy, jakoby. O tom EK, ECB, e, které má tady určité závazné pravomoci. Jak, jak, jak vnímáte ty, jejich interakce těchto orgánů? protože tady máme tu, tu obecnou radu, to zasedání tedy NCA, šéfa ESMu a potom eh, je tady eh, generální ředitel ESMA, který by měl eh, se držet který nesmí dělat nic jiného, když tam to zasedání bude souhlasit. A potom je tady závazné, závazné pokyny ECB. Já si myslím, že je to tak trošku složité. Možná jsem si to přečetl špatně, tak prosím. Děkuji, Roberto. Děkuji za otázky. To mě také umožní doodpovědět jednu otázku, na kterou jsem zapomněl. Chceme se vyhnout tomu, aby špatné půjčky se do příští krize nahromadily a proto je potřeba se soustředit na toky. Takže pokud se dostane půjčka do nesplatnosti, tak je potřeba, se, potřeba zajistit, aby byla za nějakou dobu vyřešena. A tím se musíme zabývat. Pochopitelně, že pořád máme jaksi zásoby těchto špatných půjček, které vznikly za stávající situace. A my jsme říkali, že je potřeba posílit dohledový tlak na banky. Ale jakmile se posílí tento tlak, tak musíme vzít v úvahu, že svou část role na tom mají i situace na trhu jako takové. A právě proto jsme vytvořili návrh vytvoření společnosti pro zprávu aktiv a také jsme chtěli vytvořit efektivnější druhotný trh. Protože trh pro tyto špatné půjčky se sestává z nějakých 13-14 hlavních aktérů. A je to skoro monopsonistický trh. Najít nové investory, poskytnout lepší informace a vytvořit platformy či společnosti pro zprávu těchto aktiv, to jsou řešení, které by, která by nám do budoucnosti pomohla. Takže je potřeba posílit tlak dohledových orgánů, ale musí to jít ruku v ruce s tím, co je schopen trh absorbovat. Když se dívám na vodítka ECB v příloze, tak je nevidím tak, že by automaticky docházelo k rozšíření návrhu z toku na stávající zásobu těchto půjček. Nesmíme ale zapomínat na budoucí práci v oblasti NAC a také na transparentnost sekundárních trhů, což umožní bankám lépe se vypořádat s těmito nevýkonnými aktivy. Co se týče Emiru návrhu druhé verze, tak tam chci říci především, že velmi podporuji návrh Evropské komise, respektive směr, kterým se vydala Evropská komise v tomto návrhu. Je to právě infrastruktura, kde můžeme zažít největší přínosy dohledu z evropské úrovně, tak aby nedošlo k fragmentaci této infrastruktury a abychom mohli maximálně využít přítomných odborných znalostí. Nesmíme zapomínat na to, že poté, co Spojené království opustí Evropskou unii, tak CCP bude 10 až 15. A kdyby to měli dohledovat různé dohledové orgány členských států, tak by to nebylo dobré. V rámci racionalizace zprávy by bylo dobré, aby to bylo dohledováno centrálně. A Rada dohledových orgánů také vyjádřila podporu pro centralizaci tohoto dohledu CCP takže určitě podporujeme vytýčený směr. Nicméně existuje řada oblastí, ve kterých tento návrh je dosti složitý. A mám za to, že je důležité nastavit režim rozhodování a zprávy, ve kterém všichni na trhu budou přesně vědět, kdo rozhoduje a zdali je schopen rozhodnout včas. Podívejme se na dva prvky v tomto návrhu. Za prvé, máme tady celou škálu rozhodnutí, ve kterých je potřeba exekutivní rozhodnutí, ale zároveň rozhodnutí centrální banky státu vydání. A tím vlastně vzniká dvojí schválení. A co se stane, dojde-li ke sporu, protože tady nemáme žádný prostor pro mediaci. To si myslím, že je potřeba vyřešit. Dalo by se to řešit například konzultačním mechanismem, anebo tak, že centrální banka Státu vydání by měla hlasovací právo na tom exekutivním zasedání. Myslím si, že by nebylo dobré, abychom tady měli dvě rozhodnutí, která jdou proti sobě. A teď také kombinace toho výkonného zasedání a rady dohledových orgánů. A tady si myslím, že jsou dvě věci ten návrh je nastaven tak, že to exekutivní zasedání bude mít různé strategie a různé vnější zastoupení a bude v podstatě používat ESMu jakožto zdroj, ale nebude tam nějaký společný orgán. Tady si myslím, že vznikají rizika pro konzistentnost rozhodování, protože to výkonné zasedání se bude zabývat třeba vydáváním instrukcí pro národní dohledové orgány, ale rada dohledových orgánů bude pořád zodpovědná za konvergenční opatření, jako třeba zátěžová, opa- zátěžová zátěžové zkoušky a podobně, a, či vodítka. Takže si myslím, že tady existuje riziko protichůdní rozhodnutí, což by nebylo dobré. Takže já mám za to, že bychom měli sladit tyto orgány do nejvyšší možné míry. V tuto chvíli máme už na stole návrh pro přeskum ESA. Já jsem proto, aby tam byl co největší přesah mezi výkonnou radou a výkonným zasedáním. S tím, že to členství, ta členská základna by mohla být úplně stejná, tak abychom zajistili, že tyto orgány se budou rozhodovat eh, vzájemně slučitelným způsobem. Děkuji. Pochopitelně se o to pokusíme. Také tady máme dva různé legislativní postupy, takže my bychom to mohli ještě více zkomplikovat, ale pokusíme se tomu vyhnout. Nyní má slovo zpravodaj, prosím, Danuta. Děkuji. Děkuji Robertovi za otázku, chtěla jsem se na to zeptat. Já si myslím, že je potřeba udělat maximum pro konzistentnost rozhodování. Tím se tedy dostávám ke druhé otázce, která je na Andreu a týká se Brexitu. Veškerá zasedání s finančním odvětví vedou k tomu, že nám říkají, že se připravují na tvrdý Brexit. A dovedu si představit, že i vy budete muset vzít v potaz tuto možnost, že Brexit bude tvrdý, byť to nikdo z nás nechce a neplánuje. Hovořila jsem o těchto odvětvích, ale řadu problémů této oblasti vlastně máte v rukou vy. A já si každopádně cením vaši dosavadní práce, nicméně chtěla bych se zeptat na následující. Předpokládám, že se všichni chceme vyhnout tomu, aby v eurozóně byly prázdné regály, ale víme, že třeba řízení rizika a vnitřní zpráva je také, nebo vnitřní řízení je velice důležitá otázka v souvislosti právě s Brexitem. A zajímalo by mě, jestli si EBA nějak analyzuje ten model back-to-back v rámci Brexitu. Možná by se tím dala vyřešit situace po Brexitu. Máte to nějak zanalizováno? Nedíváte se na to jenom jako na krátkodobé řešení? Myslíte si na druhou stranu, že by to mohlo být i dlouhodobější řešení, pokud se správně nastaví? Děkuji. Prosím. Děkuji vám. Jak jsem říkal v úvodním vystoupení, brzy vydáme stanovisko, ve kterém bude obsažena kapitola týkající se vnitřního řízení, outsourcingu, varianty back-to-back -back a rizikového transferu, což je otázka, která zdá se být aktuální. Existují praktická řešení, například mezinárodní investiční bankovnictví vychází z koncepce back-to-back, aby se centralizovalo řízení tržního rizika. My bychom nechtěli narušit tento mechanismus, ovšem na druhou stranu se pochopitelně chceme vyhnout fenoménu empty shelves. A proto se snažíme najít způsoby, jak by to mohlo fungovat. Musíme mít tady řízení rizika proti strany, to musí být řešeno tam, kde se jedná se zákazníkem, tedy lokálně. A tržní riziko, to se dá dělat s eh, mateřskou společností, ale dohledové orgány všech nebo celé 27 musí mít přístup k relevantním informacím, aby mohli vyhodnotit, zdali se správně řídí a sleduje riziko. A také se musíme zabývat tím, co uděláme v případě šoku. Jak tedy můžeme místně posílit kapacitu pro řízení rizika, pokud k takovémuto šoku dojde. Tedy strana, eh, eh, riziko proti straně to bude místní, viditelnost tržních rizik pro místní orgány a ta schopnost posílit eh, řízení rizika v případě krize. Děkuji vám. Mary Delvo má slovo. Děkuji. Pane předsedo, já mám jednu stručnou otázku na pana Majera. která se týká návrhu Evropské komise OSA. Vaše odpověď by mě pomohla při přípravě vlastních argumentů mám za to, že všichni přistupujeme k ESA jako k někomu, kdo odvádí dobrou práci. Nicméně po letech je potřeba, aby se zlepšila koherentnost jejich práce, aby došlo ke zbližování, aby došlo k posílení finanční stability a ochrany spotřebitelů. S tím, že ale na všech aspektech se pochopitelně všichni nezhodneme. A zaznamenala jsem jistou nervozitu v některých eh, odvětvích, týkající se postupu autorizace u delegování. U nás třeba v této oblasti doma existuje velká nervozita. A tato odvětví říkají, že tímto návrhem vlastně vzniká nová vrstva v tomto autorizačním postupu. Když tedy fond chce část své činnosti delegovat do třetí země, tak tam vzniká další vrstva schvalování a zvyšuje to byrokracii a zpomaluje to zavádění těchto produktů a zvyšuje to náklady. Táží se tedy, jestli je to prostě běžné klasické stěžování těch eh, starých známých firm, anebo jestli je na tom nějaká, nějaký kousek pravdy. Mnohokrát vám děkuji za případnou odpověď, kterou byste k tomu měli. Děkuji. Co se týče delegace, tak eh, tyto firmy, pravda, pravidelněji si stěžují na tento návrh. Vyjadřují minimálně obavy reakce na Brexit je, že účastníci trhu z Británie chtějí přístup do Evropské 27, takže si hledají místo, na které by se přesunuli v 27. A to vyhledávání nového finančního centra musí probíhat řádně a správně. Národní regulační orgány činili jistá prohlášení a z, toho, z těch si člověk říkal, jestli opravdu chtějí zajistit řádný dohled, nebo spíše přitáhnout toto finanční centra. Existuje tady riziko, že jedna země bude autorizována jakožto britský účastník trhu a pak to bude delegovat zase do Londýna, což v podstatě bude znamenat, že v té 27. Eh, zase vznikne ten problém s empty shell. ESMA chtěla nastavit jasná pravidla, protože z jejich pohledu by také nebylo vhodné, aby došlo k této regulační řevnivosti, protože pokud vnitrostátní regulační orgán má řádně naplňovat své dohledové a regulační funkce, a také vzhledem k tomu, že v Evropské unii máme jistou dohledovou disperzi, tak potřebujeme určitý mechanismus, který zajistí, aby vnitrostátní regulační orgány vzaly dostatečně v úvahu evropskou, evropskou dimenzi. A právě z toho důvodu se chceme vyjádřit k otázce delegování. Můžeme se tomu vyhnout centralizovaným dohledem, tak to funguje jinde ve světě, my máme jedinečný model. Já chápu, proč v určitých dohledových oblastech máme zapojenou vnitrostátní úroveň, ale když to vezmeme ruku v ruce se svobodou etablovat se kdekoliv v EU, tak potřebujeme mechanismus, jak do toho zapracovat evropskou perspektivu. A tak, abychom zajistili, že národní dohledové orgány budou brát v úvahu rizika určitých konstrukcí, buď to na stabilitu, anebo na ochranu spotřebitelů. To, co píšeme v těch stanoviscích, je poměrně mírné. V podstatě jenom chceme, aby tři osoby byly přítomny v místě, kde je formálně registrován tento fond. Takže já si opravdu nemyslím, že to je tak zásadní a náročný požadavek. Já si myslím, že to je opravdu rozumné, že prostě potřebujeme zajistit, abychom na vnitrostátní úrovni měli někoho, nad kým se dá provádět dohledová činnost. Děkuji, pan kolega Balc. Thank you, chair. Um... Děkuji. Já jsem Teď už slyšel otázky, které jsem původně chtěl položit panu Majorovi, ale chtěl bych se aspoň vrátit k té poslední otázce paní Devo o Brexitu. Rád bych totiž věděl, jak vy, pane Majore, vidíte ten časový průběh přepracování nařízení o ESMě. Teď, když Brexit stojí před dveřmi, tak nastává důležitý okamžik. Možná, že i ostatní hosté se k tomu mohou vyjádřit z pohledu EOPY nebo EBY. CCP už tady bylo zmíněno, panu předsedo, pane předsedu. A já eh, bych k tomu také chtěl něco říci. Myslím si, že ten dohled ještě bude muset být předmětem důkladné diskuze. A podle mého názoru tady dojde k sporu o kompetence mezi ECB a ESMO, protože půjde o to vytvořit to executive session, které podle mě nemusí být úplně efektivní. A zajímalo mě, co si o tom myslíte vy o obou mých otázkách? Nejprve tedy časový průběh eh, Brexitu a přeskumu ESI. To, co my jsme vždycky říkali, je to, že ten současný mechanismus pro určování kovalentnosti není vhodný. pro interakci se subjekty ze třetích zemí. Já bych nechtěl mít nějaký systém, který to bude zbytečně duplikovat, ale měli bych mít způsob, jak hodnotit, jestli určitá rizika spojená s určitým subjektem ze třetí země mohou být eh, rizikem pro 27 členských států. A v tom případě pak musíme mít vhodný způsob, jak zareagovat. My obecně máme dobré vztahy s našimi kolegy ve zbytku světa, ale neznamená to nutně, že oni budou považovat eh, ta rizika za stejně hodnotná jako my. Takže tady jde určitý problém a to se všechno jenom zvýší v případě Brexitu, kdy toto velké finanční centrum bude mimo EU, bude pořád Eh, velmi zásadní pro zbývající část EU a nemyslím si, že by byl vhodný model, kde se budeme spolehat pouze na regulátory ve Spojeném království. Zase jde o zbytečnou duplikaci, ale musíme mít možnost posoudit, jak, jaká rizika vznikají v tom finančním centru, které je mimo EU a které přitom mohou mít dopad na nás a jestli se rizika se správným způsobem řeší. Něco z toho se řeší v přeskumu EZA a proto je potřeba tento proces dokončit předtím, než k Brexitu dojde, protože ten systém by měl být funkční co nejdříve. Tolik tedy k vaší první otázce, ta druhá otázka. Andrea to asi řekl tak jasně u těch konfliktů zájmu, že s tím musím jenom souhlasit. Ale dovolte mi ještě dvě poznámky. Jakékoliv řešení se najde, tak musí být praktické. Musí to být eh, transparentní rozhodovací proces, ale také musí umožnit, aby účastníci trhu věděli, kdo má jaký status, kdo jaké přijímá rozhodnutí a tak dále. Což mě tedy přijímá další poznámce o složitosti rozhodování vzhledem k tomu executive session a s tím, že se navrhuje nová výkonná rada, ale také vzhledem k tomu, že řada těch rozhodnutí by si vyžadovala podporu obou těchto instancí. Takže jde o to, kdo tady zaujme největší roli. ale hlavně je důležité, aby rozhodnutí se přijímala v patřičných hůtách a aby účastníci trhu věděli, kdo je přijímá. Derivativa to je většinou o kapitálových trzích. Je evidentní, že ECB musí mít svou roli, kde jde o učování politiky. Víme také, že ve Spojených státech teď dochází ke spolupráci mezi Fedem a CFTC a kromě toho my už jsme ve ukázali, že je možné mít dobré výsledky s Emirem ten první zátěžový test jsme začali u CCP, takže si myslím, že ty schopnosti a odborné znalosti máme, abychom to zvládli. A samozřejmě dohled a regulace, to jsou dvě různé věci a je potřeba respektovat kompetence všech stran. Permanš Beres. nebo ví někdo jiný. Eh, děkuji, pane předsedo. Já jsem tady nemohla být eh, kvůli spoženému letu včas, takže jsem neslyšela ta úvodní vystoupení, ale chtěla bych se zeptat na to, co tady právě zaznělo, kde jde o ten dohled eh, těch CCP ze třetích zemí. S tím, že jde o navýšení té dohledové role ESMY. A kromě toho jsou tady další oblasti, kde ESMA získala nové pravomoce. Čímž zase vyvstává otázka dostatečných zdrojů pro tuto práci. Takže mě šlo o to, že sice na jednu stranu chápu ty vaše problémy s dohledem ve třetích zemích, a otázkou je, jestli ty zdroje vůbec mají. A co si myslíte o návrhu komise? S tím, kde jsou umistovány agentury, protože to sebou nese velké náklady a starosti také pro vás. A myslíte si, že je potřeba, aby to tak bylo nadále? A obecně řečeno, víme, že teď vzniká potřeba většího rozpočtu prakticky pro všechny. Brexit může vést k integrovanějšímu systému dohledu v Evropě, ale také to bude mít dopad na finance, takže jak moc je realistické, že to vlastně tak to bude fungovat. Můžete toto všechno zvládnout. A ještě na závěr otázku na pana Andreu. Udržitelné financování je velmi aktuálním tématem a i pracovní skupina Evropské komise o udržitelných financích volá po dotacích pro tzv. zelené ekologické financování. Jste pro to, aby se podporovaly tyto faktory, anebo jste pro to, čemu se říká penalizace těch neekologických eh, investic, například do fosilních paliv. Prosím. Nejprve tedy k tomu velkému kroku směrem k přímému dohledu, jestli bychom to byli schopni udělat a jestli proto máme zdroje. Myslím, že ty indikace ohledně zdrojů, které představila komise ve svém návrhu, jsou minimem pro to, aby bylo možné to udělat, ale je to rozhodně krok správným směrem k tomu, jak vypočítat potřebné množství zdrojů. Obecně to otázka, jestli naše organizace by ten krok byla schopná udělat. My, když jsme začali pracovat v roce 2011, tak tehdy určitě panovaly podobné obavy, jestli ESMA bude moci fungovat ve všech svých eh, oblastech působnosti, ale my jsme dokázali, že jsme schopni fungovat jako dohled nad ratingovými agenturami a i další úkoly. Samozřejmě, že ne všechny ty úkoly jsou ekvivalentní, ale ukazuje to, že je možné tyto věci dělat správně. a s vytvořením SSM jsme prokázali, že jsme schopni se adaptovat na nové věci, takže proveditelné to rozhodně je. Potom k té politice, umístování agentura, co si o tom myslíme, jak víte, ESMA v minulosti pracovala velmi intenzivně na tom, aby mohla podporovat globální kapitálové trhy. Také jsme s komisí tvrdě pracovali na ekvivalentnosti a co to znamená ekvivalentnost. Jde o to, aby ty globální trhy fungovaly dobře a myslím, že ta síla toho návrhu je zvažovat oba, eh, obě možnosti, která je ekvivalentnost se zvýšenými dohodovými pravomocemi, ale také jde o tu politiku relokace my teď vlastně nevíme, jak eh, spolupráce bude probíhat eh, s těmi orgány Spojené království. Jedna věc, která je rozhodně potřebná, je přístup k těm subjektům, které jsou předmětem dohledu mimo EU. Musíme mít možnost mít tady přístup před tím, než Eh, eh, umístíme nějakou část té infrastruktury mimo EU. Werner Lange má slovo. Ještě eh, další odpověď. Ano, my teď pracujeme na tom budoucím systému udržitelných financí. Zatím nic takového nemáme ale já si myslím, že je dobře, že EBA a další budou moci působit v této oblasti. Možná, že bych k tomu byl skeptičtější, když to vezmeme z pohledu změny hodnocení rizik na podporu nějakého sektoru. Vždycky je potřeba mít návrh, který bude neutrální ohledně rizik. A teď má slovo pan Lange. Děkuji. Já mám jenom obecnou otázku na všechny tři předsedy. Jde o ty specifické případy z práce IOPA. IOPA. Víme, že už jste v úřadu několik let a že u úrovně 1 a 2 eh, chcete vytvořit určitou závaznost, zatímco parlament úplně to, tento názor nezdílí. Tady dochází k určitému demokratickému deficitu. Je potřeba tu mezeru vyplnit. To je můj názor, ale myslím, no, je názor eh, dalších poslanců, protože se to týká všech. A teď, když eh, komise přišla s těmi návrhy, kde to no, právo přeskumu je naplněno, pokud eh, o to požádají dvě třetiny členům, to je možná krok správným směrem, ale podle mě to úplně nestačí. A proto si také myslím, že ty kontrolní mechanismy pro aktivity na úrovni 3 jsou nedostatečné a je potřeba je vylepšit. Mohu vést příklady z oblasti pana Bernardina a Jopa. Přestože ještě nebylo schválena opatření na úrovni 2 u IDD, Jopa z vlastní iniciativy působí i v oblastech, které zákonodárce výslovně a vědomně neupravili, neregulovali. Neustále se prezentují otázky ohledně úrovně 3, například poslední otázka k internímu odměňování eh, zaměstnanců v případě penzijního zajištění přestože to je výslovně vyloučeno. To, pane Bernady, nebyste měl vědět přece. Víte, že vzniklo 7000 stran z vlastní iniciativy, zatímco ty úkoly, které vám dal zákonodárce, byly ignorovány. Já to teď nechci eh, nějak eh, formálně posuzovat, ale zajímá mě, jak se díváte na ty kontrolní mechanismy u úrovně 3. Maybe for Mr. Bernardino there was. Evidentně otázka na pana Bernardina. Děkuji panu Langemu. Ano, jde o tu třetí vrstvu regulace a pokuny. My si myslíme, že ta práce, kterou jsme na tom odvedli, se vyplatila, že se promítla také do podoby té současné regulace. A co si vy myslíte o té směrnici o distribuci pojištění? My si myslíme, že ta naše interpretace eh, na úrovni jedna je to, že tyto pokyny, které my navrhujeme a předkládáme komisi, tak eh, jsou v souladu s tím a že komise skutečně může potenciálně být zdrojem konfliktu zájmu a my jsme byli zklamáni tím, že to komise nezohlednila. My jsme navrhovali totiž, aby případě toho, co musí dělat eh, samotné společnosti, jak mají řídit potenciální konflikty zájmu, aby eh, eh, zlepšili ochranu spotřebitelů a to je podle nás souladu s textem směrnice o distribuci pojištění a nemá to nic společného řekněme, příkazy komise, protože to nespadá do působnosti směrnice. Co se týče toho přeskumu a pokynů, myslím, že to je součástí našeho systému zodpovědnosti a vždy jsme připraveni přijít do parlamentu a diskutovat eh, ty různé situace o tom, co naše práce je a není a co děláme. My si ale myslíme, že ty pokyny jsou skutečně zásadním prvkem toho, aby dohled byl dostatečný. A skutečně mi věřte, eh, nejde o to, že jsme vydali řadu pokynů, které by ty problémy způsobily. Kdyby ty pokyny neexistovaly, tak by existovala rozčištěná síť různých národních předpisů, které se týkají stejných věcí a to by bylo mnohem komplikovanější nebo mnohem problematičtější s ohledem na konsistentnost regulace. A samozřejmě, co se týče demokratické kontroly, já jsem otevřený všem možnostem, které nebudou samozřejmě zasahovat do naší nezávislosti, protože my musíme zajišťovat konsistentnost v této oblasti. Vím, že komise navrhovala situaci, kdy by bylo možné iniciovat určitý přeskum u komise. Pokud by tomu tak bylo, tak bych volal po lepším vyvážení eh, kompetencí. Myslím, že teď je to eh, spíše vyhodnější pro soukromý sektor. Já si myslím, že by tam měli být více zahrnuti i zástupci spotřebitelů. A nebo musíme mít mechanismy, například nějaký odvolací výbor. Je to tam obsaženo. Tento orgán by se mohl podívat na to, jakým způsobem my implementujeme legislativu. Takže jsem pro to, aby fungoval systém kontroly a zodpovědnosti, ale eh, podle nás je to nejlepší, eh, hlavně z důvodu konsistentnosti. Um, very important um, uh, issue. Tak to je velice důležitá otázka. Já nejdřív zúrazním, že samozřejmě vždycky uh, eh, nás sem hm, povolat můžete a, a nechat si vysvětlit, co děláme. K té otázce samotné. My eh, jasně chceme tu naši práci vykonávat v rámci úrovně 1. To je naše nejlepší ochrana proti jakémukoliv právnímu riziku a já bych zdůraznil, a říkal jsem to i předtím, eh, že eh, byste měli mít asi počítadlo eh, v mé kanceláři, abyste zjistili, kolikrát říkám zaměstnancům, že to musí být podle eh, úrovně 1. Všechna opatření podle úrovně 3 musí být v souladu, s, tedy se musí projednat na úrovni představenstva a musí být schválena eh, komisí. Posuzujeme, jestli je to v souladu s úrovní 1. Už jsme říkali dříve, že že bychom mohli být blíže k úrovni 1 ale eh, mít více informací eh, k eh, těm úvahám o úrovni 1, to by bylo určitě lepší, abychom lépe pochopili situaci při rozhodování úrovně 1. Ovšem ještě musím závěrem zúraznit, že je velice důležité, abychom měli všechny tři úrovně. Jako veřejný orgán budeme schopni fungovat řádně pouze, pokud budeme mít všechny úrovně ty, eh, ta debata a o obecných zásadách je opravdu jenom reakcí na eh, praktické problémy, eh, na které jsme narazili v, tedy v debatě s těmi, kteří nám říkali, řekněte nám, jak to udělat. Otázkou je, které věci se řeší na které úrovni. Co se dělá na úrovni 1, na úrovni 2 a na úrovni 3. A někdy jsme tohle eh, nerozdělili úplně dokonale. Ovšem, eh, opět, tohle není proto, abychom získali více pravomocí, ale spíše jde o to, abychom co nejlépe implementovali vaše předpisy. Jedním slovem, abych vám dal příklad. Nedávno jsme začali pracovat na obecných pokynech k informačním rizikům. Všechny národní orgány k tomu dělají něco. Kdybychom opět neudělali něco společně, tak bychom tady měli úplně odlišné přístupy. Takže někdy tohle přichází na žádost orgánů, které se v té oblasti pohybují. Ale nějak každopádně zásadně souhlasím s tím, co říkali kolegové. Děkuji, Peron Šperes. V neposlední řadě. Last but not least, one question, question for each of you. Um, uh, uh, uh Monsieur Mayor, uh, uh le président Mayor. Musím říci, že pan předseda Mayor mi ukradl tu otázku týkající se spolupráce s Evropskou centrální bankou. Já bych se tedy chtěla zeptat na článek 22 a jeho revizi týkající se nařízení Evropské centrální bance. Máte pocit, že to velmi dobře anebo špatně naopak odráží novou rovnováhu pravomocí? Pan Androvi, a co se týče revize týkající se CRR, tak probíhá sice diskuse v radě, ale předpokládám, že ta diskuse se jaksi přelije i tady do Evropského parlamentu týkající se článku 7 a 8 CRR. Liquidity waiver je to téma. A zajímalo by mě, do jaké míry pro vás jsou důležité tyto články 7 a 8, které umožní zavést kapitálovou unii, včetně bank, které mají nadnárodní kapacitu. A pro pana Bernardina, v neposlední řadě, bylo mně řečeno, že některé pojišťovny, které v tuto chvíli mají sílu, sídlo na Gibraltaru a vy jste konec konců hovořila o Bulharsko a Rumunsko, já vám za to děkuji, protože jsem se vás na to ptala. Ale co se týče Gibraltaru, tak mě říkají, že tam je jakási autonomie, která vede k tomu, že ty licence nezískávají z Londýna, a, ale že ty licence dává Gibraltar a potom uh, dochází k velikému dumpingu a potom poslední otázka pro vás. Samozřejmě, že to je všechno velmi stručné a zestručňující, protože nemáme čas. Vy jste hodně hovořil o BEPSu. Eh, my už tak jako tak jsme eh, předmětem velkého lobbingu nebo minimálně plédování. A ten první argument je, že je potřeba umožnit ten výstup kapitálu, protože to prostě takto fungují trhy. A pokud chceme bránit evropský sociální model, tak opravdu si myslíte, že je možné, abychom úplně finalizovali, financializ, financovali, financializovali pardon, důchody našich eh, starobních důchodců? on the liquidity k těm eh, likviditním výjimkám, tak nemám oficiální stanovisko EBA, ale můžu vám říct svůj názor. Tohle je velice důležitá otázka. V krizi jsme byli svědky eh, řady o obraných opatření přijatých eh, příslušnými orgány vzhledem k likviditním tokům v, u přeshraničních skupin a vydali jsme jasné signály, že přeshraniční bankovnictví v Evropě je vítáno a řízení likvidity je klíčovým aspektem a měli bychom umožňovat bankám větší prostor, větší volnost při posunu kapitálu a likvidity nebo při přesunech. Takže tahle debata je velice důležitá a ty výjimky by mohly být velice e, důležité pro obnovení integrity jednotného trhu. Velice stručně k těm dvěma otázkám ke Gibraltaru. To my samozřejmě eh, sledujeme, protože Gibraltar je eh, součást jednotného trhu. Tam se samozřejmě uplatňuje to nařízení Solvence 2 a my s nimi intenzivně spolupracujeme. Některé ty platformy, o kterých jsem hovořil, pokud jde o eh, předhraniční eh, podnikání situace s gibraltarskými firmami, je to veřejné. Byla tady firma Elite, kdy, eh, kdy jsme měli velký zásah a, a s, spolupracovali jsme s jejich domácími hostitelskými dozory. Prostě pracujeme na tom, aby se tam evropské aky implementovalo. To je eh, základní věc. Opravdu jsme eh, v posledních měsících eh, s nimi strávili hodně času. A poslední, poslední věc k PEP. Jistě o tom budeme mít čas ještě hovořit při jiných příležitostech. V té akumulace, o které jste hovořila, já bych sami osobně nemohl souhlasit více. PEP musí být opravdu skutečně dlouhodobý Uh, úsporní, eh, spořící produkt a neměli bychom mít, dávat možnost, aby si ty eh, lidi mohli to vybrat. Jsou, na to, jsou tady na to řešení. Já si myslím, že by to mělo být součástí toho výchozího nastavení, protože nakonec většina občanů by tohleto eh, využila. Je tady ovšem otázka veřejné politiky. Ale aspoň, aby dobrá část toho kapitálu, která byla akumulována, se vyplácela ať už eh, mm, postupně nebo prostřednictvím eh, nějaké anuity a eh, ne, aby se to okamžitě dalo ten kapitál vybrat. K návrhu EMIR 2.2 a úloze té ústřední emisní banky. Tady eh, to je eh, velice eh, důležitá spolupráce mezi ECB a emisními bankami k CCP. Už tady byl v tom stávajícím modelu prvé, kdy centrální banky jsou zastoupeny v kolegích. A pokud se podíváte na americký model, tak tam je i jasná role Fedu, kromě CTC. Zároveň článek 22 statutu vzbuzoval určité obavy. Musí být jasné, eh, kdo eh, za co zodpovídá v eh, daném systému, aby se tam duplikovaly role. Je také podstatné. A osobně mám určité obavy z navrhovaného textu článku 22, protože by se dostalo, by se dostali do regulační role, která by byla současně se regulační rolí komise, rady a vás a také ESMA. Má úlohu v tomto systému. Čili otázkou je, co by eh, toto hm, bylo ve srovnání s eh, Emiru. A účastníci trhu by potom nevěděli, kdo eh, za co zodpovídá. Já si myslím, že v podstatě nechcete, nechceme konkurenční regulační systém. I když plně věřím, že v rámci té stávající spolupráce bychom to byli schopni vyřešit. Nicméně tento text eh, musí být důvěryhodný a trvalý pro dlouhodobém horizontu, když dojde například eh, k personálním změnám v jednotlivých orgánech. Takže myslím si, že je velice důležité, aby eh, jakákoliv změna ve článku 22 nebyla v nesouladu s požadavky na Emir, nebo jim dokonce neodporovala. To je třeba také pro změny vyplývající z eh, věru 2.2. Protože, jak asi víte, tak oblasti, kde jsou eh, regulační požadavky, ještě další regulační požadavky od centrálních bank, bank, tak by, eh, té, te, tam se to týkalo pouze těch třetích, tedy subjektů ze třetích zemí, ne z EU. Děkuji vám. Tohle bylo nesmírně užitečné a zajímavé slyšení takže se budeme těšit na pokračování spolupráce a budeme také v kontaktu zůstat v rámci nadcházejícího legislativního řízení, který k revizi CCP a k vašim opatřením. Takže děkuji vám ještě jednou. V tuto chvíli přerušuji jednání a předám předsedání předsedovi Markusi Ferbrovi. Ja, ich komme dann nachher. So, dear colleagues, uh, as we are running out of time. Takže kolegové, vzhledem k tomu, že nám času nezbývá, budeme přímo pokračovat. Nejdříve oznámení předsedy na uh, uh, veřejné zasedání uh, koordinátorů s šéfem expertní skupiny k trvalé udrženým financím s Kristianem Týmanem proběhne zítra v 13.30. Eh, A ti, kteří chtějí eh, eh, opustit nás, tak prosím nechť tak učiní bez debatování o těch věcí, o, o těch věcech, které jsme tady teď projednávali dvě hodiny. Já mluvím na ty, kteří mě tady neposlouchají. Můžete odejít, ale nemluvit, se, nemluvit přitom. Takže výměna s názorů s národními parlamenty. Zastupci národních parlamentů e, přijdou do Ekonu zítra odpoledne od 3 do 4.30 ještě před hlasováním na výboru o druhé e, zprávě z vlastní iniciativy k semestru o a budou e, projednávat sami strukturální reformy a fiskální stanovisko v jejich zemích, tedy fiskální stav v jejich zemích. Potom eh, budeme mít eh, debatu o eh, návrhu pro, o společném v daňovém základu pro právnické osoby a společném konsolidovaném daňovém základu. Vzhledem k tomu, že je tady řada stanovisek, tak výbor chce s poslanci národních parlamentů projednat výzvy související a s, touto reformou a také zdanění Eh, z digitální ekonomiky. Máme tady eh, rozhodnutí v koordinátoru z 5. října 2017, takže například nominace ke zprávám, nařízení eh, k třem ESA, jde společně EPP a SAD jako společný zpravodajům. Potom směrnice, které už se upravují dvě sektorové směrnice MIFID a Solvency 2 tak opět společní zpravodové EPP a SAD, nařízení, kterou se upravuje, nařízení, kterým se upravuje nařízení ESRB, opět eh, společný zpravodaj EPP a SAD. Evropský eh, semestr pro eh, koordinaci hospodářské politiky 2018 a Evropský semestr pro koordinaci hospodářské politiky, jde SAD. Potom vztahy mezi EU a třetími zeměmi, které se týkají eh, finančních eh, služeb EPP a trvalé udržitelné eh, finance. To je velké překvapení, jde zeleným stanoviska zajištění konkurence mezi v letecké dopravě liberálové, v účtová, tedy poplatky v kamionům za použití infrastruktury Byro, totež u zdanění, discharge EBA a BIRU, discharge ESMA EOPA BIRU a vytvoření rámce pro e, sledování přímých zahraničních investic jde EKR. Koordinátoři se e, rozhodli e, učinit řadu modifikací v předběžném kalendáři schůzí. Tyto věci běžíme s administrativou a bude se to dále projednávat na koordinátorech a potom vám to předložíme. Koordinátoři se dohodli eh, eh, požádat o eh, schválení pro řadu mimořádných zasedání ještě do konce roku. Konkrétně čtvrtek 23. listopadu ráno, 27. listopadu odpoledne, 4. prosince od 7 do 8.30. To není Štrasburg ani. A, a čtvrtek 7. prosince ráno. Delegace Ekonu 2018 koordinátoři se eh, rozhodli zorganizovat následující eh, delegace a návštěvy v roce 2018. Za prvé EKB eh, e v Bazileji, IAIS, Mezinárodní asociace dohledu nad pojišťovnami, Francie první polovina roku, to ještě třeba potvrdí ta data, Itálie druhá polovina roku, Washington 15. až 20. července, Čína 17. až 21. září, Doufejme, že to klapne příští rok, že jednou už jsme to jedno pořádali a potom eh, zasedání IMF. A tentokrát ne ve Washingtonu, ale 10. 14 října na Bali pro ty z vás, kdo a to nevíte. Pokud je o mise mimo EU, tak koordinátoři požádali eh, jedno eh, až dvě další místa na misi. Veřejná slyšení Ekonu v první polovině 2018 následující seznam veřejných eh, slyšení byl předložen. Budoucnost EMU, eh, revize SAS, RB, EMIR a vztahy mezi eh, Evropskou unii a třetími zeměmi, pokud je o finan- nařízení o finančních službách a dohled. A, mm, potom a, zdanění a, a v, v milný prodej finančních produktů, potom jmenování SGAP, pokud jde o jména tří členů eh, rady eh, jmenované EP, tak eh, to proběhne na hlasování celého výboru v nejbližší budoucnosti. A to tež bude slyšení pro kandidáta na šéfa SGAP. A teď bod 6. Probíhající meziinstitucionální vyjednávání. Pátý trialog ze 3. října o AMLD ne, to už je sedmé pardon, jinak je to, je to sedmý trialog týkající se páté směrnice AMLD, proběhl minulý týden ve Štrasburku 3. října a diskutovalo se o skutečných vlastnících rejstřících a informací o skutečných vlastnících, dále PEP, e zlatá víza a pasy, kritéria pro vysoké riziko třetích zemí, hodnocení nadnárodního rizika, článek 6 1, 46 až 53 další rejstříky účtů, pozemků, životního pojištění, audity, FIU a možná spolupráce v rámci FIU Evropské unie. Kromě toho jsme diskutovali o novém kompromisním balíčku estonského předsednictví. Dosáhli jsme sice malého pokroku, ale doufám, že se nám ho podaří dokončit během estonského předsednictví a další zasedání trialogu bude 14. listopadu ve Štrasburku. První a druhý trialog týkající se CR2, IFRS 9 a LTA. 28. září a 5. října proběhly trialogy týkající se IFRS a e, kromě toho také LEP UCR2. Dohodli jsme se o přechodných obdobích pro velké expozice, ale nedohodli jsme se týkající se přechodu IFRS 9. Spoluzákonodárci měli zásadně odlišné názory na to, zdali se k tomu má přistupovat dynamicky nebo staticky při vypočítávání CET 1, té částky, která se připočítává. Parlament navrhl možný kompromis, který ale rada zamítla. Další trialog proběhne 25. října 2017. A tím se dostáváme k sedmému bodu, což je výroční zpráva o Evropské investiční bance a dávám slovo zpravodaji Luděk Niedermayer má slovo, kterého, nav, kterého uh, nahradí Borkat. Děkuji. Pane předsedo Luděk se omlouvá za svou dnešní nepřítomnost a požádal mne, abych odprezentoval jeho návrh stanoviska. Na základě jeho průzkumu a návštěvy v EIB v Lucemburku by Luděk rád eh, zdůraznil příspěvek Evropské investiční banky k obnově investiční aktivity v Evropské unii po hospodářské a finanční krizi. Domnívá se ale, že v tuto chvíli je potřeba přesunout činnost EIB do nového směru, tak aby byla zajištěna adicionalita. Kromě částečné proticyklické role by se měla EIB soustředovat na oblast, kde selhává trh a investovat do projektů, které jsou riskantnější a vyžadují si dlouhodobé financování, abychom přitom ale nevytlačovali soukromý sektor. Také připomíná, že je velmi naléhavě vyjasnit dopad Brexitu na Evropskou investiční banku, aby nadále mohla plnit své úkoly. Protože podle různých scénářů to může mít eh, velké dopady na její schopnost fungovat. A dále vyzývá Evropskou komisi, aby pečlivě monitorovala účinnost vysokého počtu mandátů udělených EIB, jež jsou z finančního hlediska malé a náklady s nimi spojené. Evropská investiční banka totiž vede i administrativní náklady a může to zásadně poškodit cenovou konkurenceschopnost EIB. A v neposlední řadě má za to, že Evropská investiční banka musí dát prioritu vnější, vnějším operacím s cílem soustředit své činnosti zejména na oblasti s velkým významem pro Evropskou unii. Zdůrazně velký potenciál operací EIB zlepšit ekonomickou situaci na Ukrajině která kvůli pokračujícímu ozbrojenému konfliktu na východní Ukrajině je už se přímo i nepřímo účastní ruské vojenské bezpečnostní složky čelí mu velkému ekonomickému tlaku a nestabilitě. Těší se na vaše připomínky a pozněvací návrhy, které zajisté ještě zlepší kvalitu této zprávy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke stírovým zpravodajům. Roman Horgy za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Především chci mnohokrát poděkovat eh, v absenci tedy panu Niedermayerovi za předložení tohoto stanoviska. Na základě tohoto stanoviska může Ekon dobře přispět k této zprávě. Mám k tomu tři připomínky a jsou to připomínky, které má celá skupina předloží ve formě pozněvacích návrhů. Má první připomínka se týká role Evropské eh, investiční banky proti cyklické povahy. Nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie sehrávala velkou úlohu v oblasti Eh, návratnost investic a myslím si, že se to nemůže pouze omezit na odstavce 3 a 4. Tady se hovoří o částečné proticyklické úloze. Já si myslím, že tato funkce určitě nekončí. Rozhodně bychom neříkali takto, roz, takto zásadně. Eh, rozpočet je stále malý, nemáme velký prostor Navíc jsme stále ještě nedohnali investiční úroveň před krizí. A následně by Evropská investiční banka měla skutečně předložit flexibilně ambiciozní projekty. V odstavci 8 odkazuje pan Niedermayer potřeby zvýšit efektivitu efektu Junkerova plánu v rámci spolupráce mezi EIB a členskými státy. A my máme za to, že tady musíme být opravdu nároční. Evropská investiční banka musí být investičním nástrojem. A moje druhá připomínka se týká Brexitu. Tady pan předkladatel hovoří o potřebě vysvětlit vyjasnit dopad Brexitu na EIB. Možná, že stanovisko výboru hospodářského by mělo být trochu konkrétnější. Možná bychom měli se trochu obšírněji zabývat tím, jaký bude mít Brexit dopad na Evropskou investiční banku. Přímo my třeba jiné země můžou koupit akcie z Velké Británie v EIB, tak abychom nepřišli o kapitál. Nebo by mohl se nastavit nějaký jiný postup. Ale v každém případě si myslím, že by bylo dobré, aby v tomto stanovisku figurovalo několik vět na toto téma. Měli bychom poskytnout více informací k tomu, jaký model máme na mysli při řešení britského kapitálu v EIB. Potom tady máme odstavec 7 a vnější operace. Tady úplně souhlasím s panem předkladatelem, že EIB nesehra, tedy má sehrávat tuto roli, ale myslím si, že to neplatí pouze pro Ukrajinu. Mělo by to platit i pro Středomoří a Blízký východ. Ty jsou také pro nás geopoliticky důležité jako oblasti. A proto si myslím, že by bylo dobré odkázat konkrétně k závazkům EIB v těchto oblastech. Dokonce bych zmínil i Latinskou Ameriku. Evropská investiční banka tam funguje. Opravdu si myslím, že budeme potřebovat odkázat k Středomoří, k Africe a k Blízkému východu. Probereme to ještě s panem navrhovatelem a doufáme, že to ještě více posílí koncensus, který si získá tato zpráva. Děkuji. Za ECR Ashley Fox, nevidím ho. Za liberály kdo? Tremo zajistí nový dobrá, tak nikdo? Tak zelení, prosím. Ano, je škoda, že tady nemáme kolegy z ECR, aby hovořili o dopadu Brexitu na EIB. No ale nebyli tady ani minulý týden, kdy jsme uh, projednávali rezoluci. Já jsem pořád evropská politička, a netýká se mě jenom Brexit, takže pořád k tomu mám co říci. Děkuji panu předkladateli. Evropská investiční banka je důležitá investice, která může, instituce, která může investovat do zlepšení života naší společnosti a proto je potřeba, aby tento výbor využil této příležitosti a tlačil na EIB, aby investovala v oblastech, které mají největší přínos pro evropské občany. Jsem ráda, že jsme se dohodli na samém začátku na řadě bodů, o kterých hovoří pan předkladatel ve svém stanovisku. Zpráva také uznává, že Evropská investiční banka sehrává klíčovou roli v řešení selhání trhu. Investicí do projektů, které mají konkrétní přínosy pro evropské občany a které přitom nejsou přijatelné nebo přitažlivé pro a, uh, soukromé peníze, může EIB vyřešit podinvestovanost za poslední deset let souhlasíme s tím, že akcionáři EIB si musí uvědomit, že následně to povede k tomu, že EIB musí na sebe brát jisté riziko. Máme za to, že v řadě oblastí se dá toto zpráva zlepšit a byli bychom rádi, kdyby bylo možné zvážit některý, několik následujících bodů. EIB a EFSI nemůžou řešit eh, stále narůstající potřeba po investicích. To musí řešit členské státy zvlášť a dohromady tím, že budou přistupovat fiskálně inteligentně k vytváření prostředí, které bude pro podnikové a následně eh, i umožní trvalou udržitelnou ekonomiku. Nesouhlasíme s tím, že fiskální stabilita je předpokladem trvale udržitelného růstu. Jsou to spíše dvě věci, které jsou propojeny. Fiskální kontrakce vedly například k spadání, eh, spádu reálných mest a méně projektům, které mají multiplikační eh, dopad a také to ani neřešilo otázku zadluženosti. Fiskální stimulace a inteligentní inovace by vedla k pozitivnímu kruhu a EIB tady může hrát roli katalyzátora. EIB navíc neměla tak dobré výsledky, jako tvrdí v oblasti boje proti klimatickými změnami. Byť tedy dosáhli 25% cíle, tak to nestačí. V šesti členských státech ta podpora nedosáhla ani té minimální úrovně 20%. Investice v roce 2016 do klimatických opatření byly především v silnějších ekonomikách Evropské unie a zdá se, že to není výjimka. 70 prostředků z EFSI v rámci podpory obnovitelných zdrojů bylo jenom v jedné zemi, a to v Belgii, zatímco 80 energetické účinnosti dostala Francie, Finsko a Německo. Jsme tedy spokojeni s podporou této, pokračováním této agendy a budeme se těšit na spolupráci s panem předkladatelem ve snaze ještě zlepšit tuto zprávu. Děkuji mnohokrát za EFDD, má slovo Marko Valia, kterého nevidím, za ENF Barbara Kape, kterou také nevidím, ale Nina Gil požádala o slovo. Zase o Brexitu? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Kdybych tak mohla něco říct k Brexitu, nemůžu. Ano, Brexit je klíčová otázka u EIB. My máme velký podíl na závazcích a proto potřebujeme mít právnou jistot, právní jistotu týkající se financování stávajících probíhajících projektů z EIB. Existuje totiž řada projektů, včetně projektů v mém regionu, které jsou velmi důležité a musíme tedy vědět, jak to s nimi dopadne. Zároveň mám za to, že je potřeba aby i EIB přesně věděla, jak to bude s příspěvkem Spojeného království do rozpočtu. V této zprávě je proto potřeba zdůraznit, že vnější operace financované EIB jsou sice důležité, ale neměli bychom se soustředovat pouze na ty operace, které financuje EIB na Ukrajině. Mám za to, že vnější činnost a vnější půjčky poskytované EIB o tom jsem hovořila i v AFETu, jsou součástí návrhu Evropské komise a je potřeba posílit činnost i v jižním sousedství. Součástí investičního plánu je také vyřešit eh, příčiny migrace na místě. Neměli bychom také zapomínat na to, že se to netýká pouze předvstupních zemí, a jihu, samotného jihu a středomoří, ale také Latinské Ameriky a Asie. Proto je potřeba, aby EIB, jakožto ten, kdo hlavně půjčuje v Evropské unii do těchto projektů, šla příkladem. A aby nefungovala v daňových rájích a v operacích, které s nimi jsou spojené. A zároveň je potřeba, aby se více soustředovala na trvalé udržitelné finance. Děkuji. Také vám děkuji. Pan Olivier de Bont, který v, Bras- který v bruselské kanceláři eh, působí Evropské investiční banky, požádal o slovo, jenom velice stručně vás poprosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jsme dostali slovo. A chtěli bychom také poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům za první diskuse k tomuto návrhu stanoviska. Jenom velice stručně s vaším dovolením pár slov. Plně podporujeme to, že je potřeba posílit hodnocení dopadu. Adicionalita je velmi důležitým rozměrem naší práce a řídíme si tím, jak při výboru projektu, tak výběru typu intervencí. A nedávno jsme také hodnotili makroekonomický dopad své činnosti, a to tež platí i pro EFSI, a rádi se podělíme o tyto výsledky. Investičním plánem a normální činností EIB jsme zásadně ovlivnili růst HDP a vytváření pracovních míst. Jenom krátký příklad. Když se podíváme pouze na investiční plán a jeho makroekonomický dopad do roku 2020, tak jsme schopni prokázat, že to přidá půl procenta HDP v EU a povede to k vytvoření skoro 700 tisíc pracovních míst v Evropě, což je opravdu velmi zásadní dopad v rámci vytváření pracovních míst a podpory ekonomiky. Teď ještě k pár dalším bodům, které byly zmíněny. I pro nás je velice důležité být schopni předvídat, jak bude vypadat situace v nadcházejícím víceletém finančním rámci. Abychom mohli vytvářet finanční nástroje abychom zjistili, kde existuje prostor pro tyto nástroje. A proto potřebujeme regulační rámec, který bude prospěšný pro vytváření finančních nástrojů a jejich používání v budoucnosti. Teď. K usnadnění implementace v členských státech, jak u Junkerova plánu, tak v širším slova smyslu eh, zajištění lepší geografické vyváženosti. Bude potřeba spolupracovat s MPB, národními propagačními bankami a spolehat se na jejich znalosti místního trhu, tak abychom byli schopni lépe propagovat činnost EIB. A navíc také pracujeme na technické podpoře a poradenství, tak aby promotéři tohoto projektu mohli připravovat a následně implementovat projekty. To je pro tuto chvíli vše. vše. Děkuji. Děkuji. A určitě pan zpravodaj si to vezme k srdci. 12. prosince jsou pozměvací návrhy s tím, že 6. teda asi října, s tím, že 6. listopadu budou se to projednávat potom v listopadu ve výboru a pravděpodobně v lednu to půjde na plénum. Tím se dostáváme k bodu číslo 9. Návrh nařízení, který umožní účinněji prosazovat právo a zajistit řádné fungování vnitřního trhu. András má slovo. Eh, děkuji. Myslím, že tak, jak tady máme zhrnuto v angličtině, tak je to velmi vymluvné. Tady jde o fungování vnitřního trhu a o orgány na ochranu veřejné soutěže. Chtěl bych tady přijít všechny stínové kolegy, ale vím, že také řada kolegů tady mm, důvodu svých přílišších závazků nemohla být a proto se pokusím omezit na ty podstatné nebo relevantní body svého návrhu a doufám, že kolegové to předají, eh, kteří tady dnes eh, nemohli být. Nejprve bych chtěl říci, že vítám eh, cíl tohoto návrhu komise. Myslím, že je skutečně potřeba, aby orgány na ochranu veřejné soutěže byly posílené, aby mohli eh, aplikovat legislativu oblasti vnitřního trhu eh, v prospěch eh, občanů EU. My také doufáme, že jsme se poučili z historie, protože pokud ten trh nebude fungovat správně, tak to uškodí všem, proto je potřeba mít právnou strukturu všech aktérů, kteří se podílejí na fungování vnitřního trhu a v Evropské unii to je tak, že české státy proto mají příslušné orgány na ochranu veřejné soutěže, které hm, potom eh, společně spolupracují v zájmu lepšího fungování vnitřního trhu. To ale samozřejmě může fungovat pouze, pokud budou fungovat společná měřitka, společné standardy, což také povede k větší, lepší právní jistotě pro podniky. A v tomto smyslu návrh komise jde správným směrem, ale na několika málo místech si to pořád vyžaduje eh, vylepšení. Za prvé je to článek 3, kde jde o otázku, jak listina základních práv může být eh, správně aplikována. Často máme problém v Evropské unii s tím, že když něco přijmeme, tak se to neúplně správně eh, aplikuje a když potom zjistíme, že základní práva v tomto případě by měla být posílena nebo jasněji formulována, tak bychom eh, se neměli pouze spokojit s referencí nebo s odkazem u mm, těch původních ustanovení, ale s ohledem na svrchovanost členských států bychom spíše měli odkázat na ty kompetence nebo na ty orgány, které tyto kompetence mají a nastavit to tak, aby bylo ještě jasnější, že na to listina základních práv platí i v oblasti hospodářského práva. A proto eh, je potřeba, aby tady explicitně byly uvedeny tyto orgány bez toho, abychom zasahovali do právomocí členských států. Myslíme si, že je to například právo obrany, tedy právo na eh, to konzultovat příslušné dokumenty na spravedlivý soud, na eh, konzultace s právníkem a také na eh, sdělení bodů obhajoby, ne, obžaloby. A myslím si, že Toto konkrétní vyjádření by mělo odpovídat právě listině základních práv, speciálně na úrovni práv hospodářské soutěže. A druhá věc, která je mi, která je pro mě důležitá, jsou některá opatření. Tady jde o změnu, zejména v úvodním ustanovení, protože eh, s komisařskou sice souhlasím v tom, že tady jde otázku, jestli eh, ta ty prostředky, které jsou eh, již dostupné, eh, se využívají nebo ne. A to se musí přeskoumat eh, případ od případu, nelze to automaticky aplikovat. A proto bych byl rád, aby v té měrnici tato opatření byla dána k dispozici, byla zmíněna, že s tím, že komise může využít, pokud je to vhodné a pokud například eh, tímto způsobem půjde zabránit větším škodám. Myslím si, že by měla komise ještě proskoumat, jestli je možné tímto způsobem eh, se vydat a jestli je možné takto jednotně zajistit to fungování eh, ve všech členských státech. A potom za třetí jde o článek 11, o ty povinnosti, které jsou tady vytyčené. E, z mého pohledu je potřeba zajistit, aby Národní orgány ochrany vesmírné zkouče, že měli dostatečné zdroje pro to, aby mohli eh, dohlížet na tuto povinnost, protože až dosud to tak té směrnice uvedeno nebylo a proto bych chtěl v tomto směru to dále doplnit. Čtvrtý bod eh, a předposlední bod se týká té penalizace do výše 10%, to je článek 15 Měli bychom tady vytvořit podmínky pro podniky na vnitřním trhu, ale také mít jednotnou, jednotná pravidla pro všechny orgány. Myslím, že již dnes je jasné, že ta hranice leží na těch 10%. A pokud by bylo dobře tento jednotný standard eh, formalizovat a zapáté. a to je vlastně jádro celého, celého textu, komise že komise má pravdu, že jde o podstatný příspěvek v odhalování nebo odkrývání, rozkrývání kartelu a proto je potřeba mít tady tu řadu pobídek, které to usnadní a pokud ty pobídky se využívají, tak je potřeba současně ale dát těm podnikům, které se na tom podílejí, právní jistotu. To doufám, že se v té mé zprávě podařilo. Samozřejmě si rád vyslechnu co k tomu chtějí říci poslední, eh, pardon, činový zpravodajové. A ještě bych chtěl uvést ty lhuty. 20. října je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a jejich zvážení bude 20. listopadu, tak, aby na výboru bylo možné hlasovat 4. prosince. A samozřejmě se velmi těším na to, co k tomu řeknou kolegové. Děkuji vám, Andrasy, a teď se dostáváme ke stěmi zpravodaj za SED, je to pan Tibor Šany. Děkuji. Pane předsedo, silná, efektivní politika hospodářské soutěže Evropské unie byla vždy eh, jádrem evropského projektu. Politika hospodářské soutěže je základní nástroj pro správné fungování vnitřního trhu. V lednu tento parlament velkou většinou schválil moji zprávu, kde se o tom, že potřeba posílit příslušné orgány ve členských státech, aby využili všechny možnosti, které evropská legislativa nabízí. Za naší skupinu bych rád eh, poděkoval za předložení tohoto návrhu. Samozřejmě si za to poděkovat hlavně panu zpravodajovi. A teď bych chtěl upozornit na šest otázek, které to není eh, úplný seznam, eh, ještě předložíme pozměňovací návrhy, ale z různých důvodů bych rád ve stručnosti uvedl těchto šest bodů. Za prvé, jak už bylo řečeno v té naší debatě v červenci, nezávislost ve vedení je pro nás klíčová. Musíme dát um, jasně najevo, že nezávislost eh, vedoucích představitelů těchto orgánů musí být dána ve všech členských států, že se to týká eh, jejich jmenování, které se musí odvět od jejich odborných kvalifikací a že to je jediný způsob, jak zajistit nezávislost orgánům. Za druhé, chci důraznit, že ta zpráva není úplně konsistentní, když používá termíny accessible a in possession. In possession u článku 8 prostě není přijatelné, protože se to týká pouze některých podniků, které by eh, potom to mohly využít pro to, aby neposkytovaly informace, které mají k dispozici orgánů na ochranu hospodářské soutěže. Za třetí, myslíme si, že posílení těchto orgánů by mělo být propojeno s navýšením financí. To nemůže eh, být kompenzováno zvýšením eh, pokud a máme některé pozitivní příklady ze členských států, musíme to jasně formulovat. Na čtvrté, si myslíme, že pokuty by se měly vypočítávat z celosvětového obratu a ne z toho, čemu se říká relevantní obrat. Potom jde o oznamovatele nelegálního jednání. My si myslíme, že musíme využít všechny nástroje na jejich ochranu, ale neměli bychom zapomínat na to, že to nemůže být finanční příjemce nebo příjemce finančních toků. A na závěr, šestý bod, je potřeba více transparentnosti. Novináři a občané by měli mít přístup k relevantním informacím a měli bychom také zavést právo Evropského parlamentu dostat výroční zprávu všech těchto orgánů členských států. Na závěr bych ještě rád jednou poděkoval panu zpravodovi za předložení návrhu zprávy a jsem si jistý, že určitě budeme mít eh, užitečnou plodnou spolupráci a že tím vylepšíme ten text a v konečném důsledku to bude ještě eh, kvalitnější nástroj, než byl ten navržený. Sa EKE pan Šabaty. Pane předsedo, EKR přijímá tento návrh pozitivně. Ten návrh respektuje rozdíly mezi členskými státy a přenechává jim prostor pro jejich eh, tradice, tedy dodržuje princip subsidiarity. EKR analyzovala pozměňovací návrhy Andrease Švába tomu mám několik poznámek. Jsme toho názoru, že harmonizace v některých oblastech nejde dostatečně daleko, nebo to si myslí pan zpravodaj. To je minimálně dojem, který jsme získali z četby jeho návrhu. A víme, že také členské státy mají rozdílné názory. To víme, že jsou kolikrát věci, které by neměly spadat eh, do eh, kompetencí těch příslušných orgánů, k tomu se stavíme kriticky. Některé ty návrhy ponechávají dostatečně velký prostor pro interpretaci. Pokud by se pokuty měly řídit tím relevantním a necelosvětovým obratem, tak by to samozřejmě vedlo k tomu, jak vymezit ten eh, relevantní trh daného podniku na kterém působí, na kterém má se posuzovat ta dominantnost. Myslím, že tento prostor pro diskreci by byl nepříliš hodný a vedlo by to potom k různým sporům. je také u toho stanovení, pokud požaduje přihlédnout k menším a středněvěkým podnikům, které mají malé portfolio výrobku, že kdyby eh, měli byly zatíženy stejným způsobem jako velké podniky, tak by mohly zmizet z trhu a proto je potřeba přihlížet k velikosti podniku. O tom bychom měli diskutovat, jestli velikost portfolia je relevantní pro posuzování těch eh, poměrů na trhu. Jinak eh, naše skupina požaduje, aby národní rozdíly nebo rozdíl mezi členskými státy byly respektovány. Víme, že dochází příliš k harmonizaci, že ten náklad na implementaci na straně národních orgánů to zvyšuje. a příliš často se uchyluje k evropským řešením. Takže bychom byli rádi, kdyby eh, ta zpráva byla skromná. Myslíme si, že se příliš orientuje podle původně návrhu komise a my ještě přiložíme další pozněcí návrhy, ale celkově vnímáme práci pana zpravodaje se zájmem a se zadosti učiněním. Děkuji vám. A teď za Alde Petr Ježek. Děkuji, Markusy. Naše skupina silně podporuje návrh komise. Potřebujeme společné minimální standardy pro vyšetřování a sankční nástroje, abychom zabránili příliš rozdílným eh, výsledkům. Teď jsme slyšeli, že Eckhart si myslí, že by tady měl být prostor pro národní tradice. Tady to bych mohl souhlasit v případě, bychom mluvili o kultuře, ale nejsem si jistý, že je to správné v případě konkurence vnitřního trhu. Nemyslím si, že ty tradice by tady měly být eh, nadřazovány. V každém případě vítáme to, že pan zpravodaj chce posílit určité pravomoce, zejména monitorování těch eh, závazků přijatých v rozsudcích, s tím, že by měly existovat prostředky pro kontrolu, dodržování těchto závazků, pokud nejsou, tak potom znovu obnovit ten eh, postup v případě porušení povinností. Jinak si nejsme jistí, že další návrhy ten návrh komise vylepšují, zejména u žádosti o, o informace. V globalizované digitální době chceme, aby agentury měly přístup k důkazům, které byly přístupné pro podniky, tedy nemusí nutně být v jejich vlastnictví, to je in possession, jak eh, uvádí pan zpravodaj. Myslím, že to je pojem, který už je dnes zastaralý. Nemělo by to umožňovat podnikům, aby využívali tu výmluvu, že ta informace je v držení jejich pobočky v nějaké jiné zemi, když víme, že to je přístupná eh, informace, kterou ty evropské podniky mají k dispozici. Tak si myslíme, že agentury by měly mít přístup k datům, které podniky ukládají do cloudu. A to i v případě, že to je nějaká jiná společnost, která vlastní ty cloudy. Potom, co se týče pokud, tak my chápeme smysl omezení pokud na 10 relevantního obratu, spíše než toho celosvětového, ale to by příliš nepomohlo malým a středním podnikům, protože je těžké posuzovat, co to je ten relevantní obrat, jestli to znamená obrat EU, anebo je to obrat, který byl předmětem té kartelové dohody nebo zneužití postavení na trhu, ale pro menší podniky, které jsou eh, obětmi těch kartelových od velkých podniků a proto, abychom měli přiměřené zacházení ty menšími podniky, je potřeba, aby to reflektovalo skutečně, skutečně ekonomický vliv těch podniků, které své postavení zneužívají. Také by tyto velké podniky se mohly rozhodnout, že to nekalé jednání budou dělat jejich ztrátové pobočky někde v Evropě. Myslíme, že v případě těchto podniků ten celosvětový obrat bude pořád relativně nízký. Co se týče <clears throat> informací a práva na to, aby podniky nepřistupovaly na rozsudek o vině, přestože chápeme obavy pana zpravodaje a souhlasíme s tím, že podniky by měli mít to právo, tak si myslíme, že by... Nemyslíme tedy, že by to mělo být specificky uvedené v tomto této směrnici, protože to se vztahuje obecně na celou oblast práva a nemyslím si, že má cenu to tady specifikovat na úkor jiných právních nástrojů. Nemyslím si, že právo hospodářské soutěže musí mít přednostní zacházení. Kapitola o vzájemné spolupráci je klíčová v tomto návrhu. Jeden z hlavních návrhů, proč tyto orgány potřebují společné pravomoce, je právě v tom, že usnadní spolupráci. A my si myslíme, že návrh komise je velmi vhodný. Musíme zajistit, aby ta spolupráce nebyla nějak ohrožována. Co se týče žádosti o vynucení eh, rozhodnutí, bylo potřeba, aby ten eh, systém nespůsoboval zbytečné spory mezi orgány. Měli bychom tuto mezeru uzavřít. Měli bychom dát, eh, pokud ten, eh, to odmítnutí není oprávněné, měli bychom tomu příslušnému orgánu členského státu dát právo vydat závazné rozhodnutí. To je z naší strany všechno. Děkuji, Petře. A teď za GUE by to měla být paní López Bermechot a tady není. Z zelené je tady Molly. The first of two impersonations. Tak to je uh, moje první funkce. Uh, tentokrát budu myšel, teď, jsem byl, mm, teď budu myšerován a za chvilku bude Eva Jolie. Takže uh, k návrhu zprávy pana Švába. Nejdříve několika slovy k důležitosti postihu a toho, že je důležité nastavit tak, aby odstrašovali, protože samozřejmě to jedině odstraší e, kartely, nebo odradí od kartelu. Pan zpravodaj navrhuje 10% e, obratu e, společnosti v komisi k ním návrhu to bylo 10% celosvětového obratu. Myslíme si, že tohoto je zásadní oslabení návrhu komise, protože ty pokuty mají odrazovat a důležité je, aby firmy neuzavíraly ty tajné kartely na prvním místě. To lze zajistit pouze, pokud opravdu se budou bát, že budou eh, při načapání eh, platit obrovské pokuty. Takže musí se to dělat z celé hodnoty podniku a mělo by to být alespoň 10%. A členské státy samozřejmě mohou eh, stanovit větší, pokud budou chtít. Dále si myslíme, že očkodění firm za škodu by se nemělo odčítat od té pokuty. Potom k eh, tomu, aby národní eh, orgány eh, pro ochranu hospodářské soutěže mohly vyžadovat doklady. To je velice důležité. Zpravodaj navrhuje, aby to firmy navrho, tedy předkládaly národním orgánům ty informace zatímco komise tam eh, napsali dostupné informace. A to je možná eh, nepatrný rozdíl, ale my si myslíme, že to nové stanovisko i to nové znění je trošku restriktivnější, protože pokud jsou ty informace někde na cloudu nebo je má nějaká ceřiná firma, hm, tak je to eh, jí přístupné, ale není to v její vlastnictví. Takže ta firma by si mohla vytvořit dceru a hm, pomoci tak vytvoření kartelu a při případném šetření by eh, neměla tato dcera ty informace eh, k dispozici a nemusela by je tedy předávat dále. Také bych zdůraznila několik otázek, eh, kde předložíme pozměňovací návrhy. Za prvé přidáme ustanovení k prevenci střetu zájmu ve článku 4, buď pokud jde o v některé období na ochlazení pro vysoce postavená zaměstnance NCA, až odejdou, nebo aby se mohli vyloučit eh, z, kvůli střetu zájmu. Například eh, eh, pokud za, příbuzný pracuje v vyšetřované firmě. Potom budeme chtít informace ke zdrojům ze článku 5. Bylo by užitečné, aby členské státy podávali komisi každý rok k zprávu o zdrojích a komise měla povinnost sledovat tyto zdroje Podobně eh, přidáme ustanovení eh, k tomu, aby NCA eh, podávali zprávu o užití svého rozpočtu. Potom Kapitola o schovývavosti, to chceme také posílit. Eh, měli bychom jasné, eh, jasně říci, že pokud se ta země týká třetí, tří a více zemí, tak komise eh, a má, má pro ně kompetenci, tak musíme stanovit imunitu. Myslíme si, že tady můžeme navázat na pozornosti návrhy zpravodaje. Takže děkujeme zpravodaji za jeho práci a, a budeme a Michel se těší na spolupráci s vámi. Děkuji, ale uh, my máme nejraději tu původní moli. Ať už eh, se z vás stane dneska večer cokoliv. Tak teď Barbaru Kapel nevidím. Nina Gil žádala o slovo. A bude to velmi stručné, nebo si chcete vzít uh, slovo tak rychle? Takže slovo dostává Nina Gil. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vás asi nepochopila. Já jsem si myslela, že už vůbec není eh, čas na každý eye. Nejdřív poděkuji eh, eh, kolegovi za zprávu. Myslím si, že je důležité eh, zabývat se posílením úlohy národních kompetenčních, tedy orgánů pro ochranu hospodářské soutěže. Takové mohli nalézat porušování práva hospodářské soutěže. Pokud je o jejich pravomoci, tak musíme zajistit, aby měli dostatečný rozpočet. Jak ehm, my ale máme zajistit, aby oni měli ten rozpočet, ty zdroje a nezáviseli úplně na politickém rozhodování v daných zemích? Takže to je několik věcí. Vím také, že několik kolegové, eh, kolegů tady hovořilo o těch pokutách. Já chci opravdu pochopit, hm, proč si myslíte, že ty eh, pokuty Eh, by platili pro daný trh. Vzhledem k tomu, že často máme velké globální hráče. To by bylo užitečné ještě předtím, než eh, podáme nějaké další pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Nikoho dalšího na seznamu nemám, takže uh, doufám, uh, že pan zpravodaj uh, teď má k tomu hodně podnětu a může to skutečně schrnout. Děkuji, pane kolego, pane předsedo, a děkuji e, stínovým zpravodajům i nezávislé Nigil, kteří si vzali slovo. Myslím, že e, komise e, od vás dostala zaslouženou chválu, ale řada těch věcí, které jste kriticky posoudili, mě nakonec přiměli pokusit se nalézt zlatou střední cestu eh, v mé zprávě. Takže já jsem rád, že nikdo v zásadě není proti myšlence eh, eh, evropské, konkretizace Evropské charty základních práv. Já si myslím, že to vytváří právní jistotu pro všechny zúčastněné. Mimochodem, kolegové z EKR. To je harmonizace, kterou opravdu potřebujeme na trhu. Pokud opravdu chceme, aby ty podniky, tak ve, vš- ve všech zemích, jak říkali kolegové, aby se s nimi zacházelo férově. Potom ta nezávislost, tak to je samozřejmě pro mě velice důležité. Ovšem je to tak, že ty e, úřady jsou pod kontrolou svých národních vlád demokraticky eh, to nelze nějak eh, změnit. To tak je. Takže musíme nalézt způsob, jak je organizačně posílit tak, aniž bychom eh, spochybnili organizační kompetence členských států. Ale myslím si, že tady můžeme samozřejmě nalézt nějaký kompromis, nějaké a budeme moci tady zohlednit to, co navrhujete. Potom tady byla ta hranice eh, pro pokuty několikrát. Já jsem rád, eh, že kolegové eh, se zaměřili na ty otázky relevantní a celosvětový a ne na těch 10%. Jenom kolegyně od zelených zmínila svobodu členských států. Já si myslím, že když jsme na jednom na trhu, tak by bylo užitečné, abychom měli jednotný rámec. který by se tímto akorát eh, posílil. Takže to bylo dobré, abychom se tady zblížili. Potom to relevantní, to nemusíme ehm, tady eh, rozebírat, to určitě budeme probírat na jednání s příjemných zpravodajů. Celkově si také myslím eh, ke kolegyni Gil, co říkala, že všichni máme eh, zájem na tom, aby zdroje eh, kartelových úřadů eh, členských států byly opravdu dobré. Ale je to velice těžké to nějak celoevropsky určit, protože závisí na hospodářské velikosti daného státu i jeho pozici v rámci daného systému. Ale jsem otevřený k debatě nezávislost a nasazení zdrojů e, u těch úřadů. To můžeme projednat a e, doufám, že se nám tady podaří nalézt jednotné stanovisko a každopádně děkuji kolegům e, za jejich podněty a těším se na to, že to v nadcházejících týdnech společně uzavřeme. Dobrá, děkuji vám. Harmonogram už byl oznámen, takže ho nemusím Tady projednávat. A teď tady máme bod číslo 9, vzájemné uznávání nařízení o konfiskaci a zmrazení. Zpravodaj je Fulvio Matušel. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Toto je velice zajímavá zpráva a je na aktuální. Není náhodné, že máme eh, přes 85 pozměňovacích návrhů k této zprávě a proto je zřejmé, že musíme naslouchat. Eh, tohle je opravdu takové cvičení naslouchání. My eh, čekáme na podněty a připomínky politických frakcí. Řada těch pozměňovacích návrhů pomohla v zlepšení té zprávy. Rád bych eh, poděkoval kolegům, kteří přišli s podněty a eh, zdůraznili, že je důležité posílit regulační rámec, včetně administrativy správních aktů a postihu. Další zajímavý návrh eh, je, jsou různé podněty k procentům toho eh, vykonávajícího státu. A to povede určitě k eh, živé debatě. Bude jasné, že eh, stát bude moci tedy nakládat s tím výnosem a, a nechat si pokryt své náklady přeshraniční eh, šetření může probíhat v různých zemích, nicméně to trestní řízení a, a ta samotná konfiskace probíhá v jednom členském státu, takže proto to konfiskační řízení eh, zůstává v pravomoci členských států. Já bych vám rád poděkoval za vaše připomínky, těším se na konstruktivní eh, přístup k, do budoucna, zejména v těch nadcházejících dnech a Chceme opravdu eh, řádný eh, eh, systém získávání zdrojů a důležité aby navzájem jsme si uznávali výnosy a rozhodnutí. A pokud máte a důležité opravdu, abychom brali palivo těm kriminálním gangům tímto způsobem. Děkuji. Já vám také děkuji. A tím se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Eva eh, má nahradit Katlen, není to tak? Nepřijde? Ashley Fox? Tady není, ale za liberály je tady Leaf Weering. Děkuji. Vážený pane Martučeli, vážení kolegové, po vašich pozměňovacích návrzích eh, eh, mám následující podněty. Eh, toto je opravdu velice důležitá iniciativa pro dlouhodobou bezpečnost občanů. Nicméně je třeba také eh, zajistit jejich práva. Takže když eh, zvažujeme, jestli tedy zvolit variantu 4b nebo ne, tak chci zdůraznit, že to můžeme považovat za životaschopné pouze pokud tam budou řádné pojistky. Naš naše eh, snaha mm, by eh, eh, měla být poselstvím pro kolegy na Libe. A proto si myslím, že třeba zvolit vhodný právní nástroj. A ten, nás, ten návrh musí být spravedlivý vůči obětem a také pro dané členské státy. Já si myslím, že takový spravedlivý návrh bude obsahovat to, že eh, vydávající členský stát dostane eh, eh, hlavní část toho očkodnění za tedy škodu, kterou, která byla způsobena tou trestnou činností. A pořád to musí dostatečně ale motivovat každého. To nejlepší řešení, podle mého názoru, je tomu vykonávajícímu, tedy exekučnímu státu, dát eh, součást, eh, dát část výnosu a pokrytí nákladu Musím být také ambiciozní, pokud jde o eh, lhuty a nenechat oslabit ten návrh. Ty lhuty musí být ambiciozní, ale také je důležité, abychom zachovali celkovou ambicioznost návrhu. To bychom měli dát radě na jevo, protože nakonec Všichni máme stejný cíl. A sice jít po eh, pachatelích trestné činnosti a teroristech. A toho dosáhneme tím, že budeme eh, řešit problém u eh, zdroje. Musíme jim zabavit, tedy musíme je zbavit zdrojů a tohle je první krok. Děkuji vám za pozornost, děkuji Lífe. Evo, už jste schopná s námi hovořit, takže vám dávám slovo za SAD, než se Moli promění na Evu. Děkuji vám za eh, kolegu pana Katlina a můžu říct, eh, že podporujeme eh, tento návrh. Blahopřejeme panu zpravodaji, musíme ji urychlit co nejvíce, tak abychom viditelně pokročili v získávání aktiv z činnosti v přeshraničních případech. Je důležité pohnat pachatele před spravedlnost, ale Toto se zaměřuje především eh, na získávání peněz, takže je třeba, aby eh, soudy a národní orgány příslušné eh, efektivně spolupracovaly. Jedně tak se vytvoří důvěra ve finanční systém Unie k kompenzaci. Tak myslím, si, že pokud ten, ta částka bude více než 100 tisíc eur, tak vykonávající stát eh, vydávajícímu státu eh, předá tuto částku bez nákladu na výkon. Ten eh, seznam ve článku 3 je komplexní a přes delegované akty by to komise měla a pravidelně aktualizovat ten seznam trestné činnosti, které, které se to týká. A samozřejmě to budeme projednávat i na příštím zasedání. Mnohokrát děkuji. A teď se z Molly stane Eva. Tak eh, nevím, eh, kterou Evu eh, bych teď měla být. Takže my bychom rádi poděkovali zpravodaj za jeho práci a souhlasíme s většinou jeho návrhů. Navrhli jsme několik pozměňovacích návrhů na podporu jeho tedy návrhu a chceme k některých věcech zajít dále. Také jsme pro rozšíření té působnosti komise. Eh, chce eh, zajistit vzájemné uznávání těch, eh, těch nařízení po trestních řízeních. Můžeme, chceme i to i ze správných řízení v souvislosti s trestnou činností. Důležité je, abychom měli přeshraniční spolupráci, ať už to zmražení nařízí, nařízí správní orgán nebo trestní soud. Důležité, je také, důležité jsou také preventivní eh, nařízení, pokud nelze eh, prokázat eh, původ těch zdrojů. Také budeme předkládat pozměňovací návrhy k vzájemným uznáváním rozhodnutí o daňové trestné činnosti. Komise tam dala celou řadu trestné činnosti, tedy do seznamu trestné činnosti, ale a my se souhlasíme s dalšími finančními návrhy pana zpravodaje, včetně další finanční trestné činnosti a také daňová trestná činnost by tam měla být na tom seznamu, včetně daňových podvodů, agregovaného daňového podvodu a daňový, a vyhýbá tedy daňovým úniků. Některé země za to ovšem nedávají tři eh, roky, na, proto bychom to eh, omezili jenom na dva eh, v roky, což by se tedy týkalo potom také jednodušších daňových podvodů v EU. Komise také stanovuje, eh, že stát eh, vykonávající eh, konfiskační příkaz by si to měl s vydávajícím státem rozdělit na půl na půl. My bychom navrhli, že pokud půjde o více než 10 000 eur, tak 10 000 eur by měl dostat ten vykonávající stát a zbytek by měl dostat ten stát, který vydal ten konfiskační příkaz. Ke statistice členské státy by měly sdílet eh, statistiku ke konfiskačním příkazům každý 6 měsíců a ne každý eh, rok, tak aby komise mohla analyzovat ty statistiky průběžněji ve svých zprávách. A tak potom také eh, by toto mělo být revidováno za tři roky a ne za pět. Takže děkuji zpravodaji a těším se na spolupráci. Thank you very much. Také vám děkuji. Zdá se, že nikdo jiný, nejenom, že se nehlásil, už tady ani není. Takže chce k tomu Flavio něco dodat, případně se vyjádřit k tomu, co říkali kolegyně a kolegové? Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vytváříme zde prostor pro velmi zajímavou diskusi Jedná se o zájmy, které jsou chráněny vnitrostátními ústavami. Doufám, že zasedání se stínovými zpravodaji povedou k vyváženému textu. Všichni stínoví zpravodajové již teď zásadně přispěli k této diskusi a předložili inteligentní pozněvací návrhy. Doufejme tedy, že budeme schopni předložit text, který bude schválen jednohlasně ve výboru a následně i v plénu. Děkuji. Pokud přijdete zítra dopoledne, tak kvůli slyšení národních parlamentů odpoledne tady budou změněny zasedací pozádky. Všichni tedy budou mít místo k sezení, ale nestejné jako dnes. V Ekonu se bude 6. listopadu hlasovat o této zprávě letos a potom uvidíme, jestli tedy Libe bude hlasovat v listopadu nebo v prosinci a potom a příští rok to bude na plenárku. Takže zasedací pořádek na zítřek bude jiný a nyní už končím tento den zasedání. Děkuji vám.